Už máme spoždění. A čeká nás velmi, velmi nabitý program dopolední. Ale v 11.45 musíme ukončit práci. Koordinátoři se mají setkat s panem Watlim, státním tajemníkem, a to bude zasedání za zavřenými dveřmi. Takže mezi tím, co se usazujete a připravujete se na hlasování, tak chci jen poznamovat, poznamenat, že Evropský parlament je jedinou institucí, která 14. července na den Basty, pádu Bastily, francouzský národní svátek, pracuje. A nyní, drazí kolegové, chci poděkovat sekretariátu také sekretariátu eh, výboru, našim spolupracovníkům, všem, kdo připravili dnešní dopolední hlasování a eh, dveře Miguela Portase byly otevřeny celou noc. Eh, přivítal spoustu lidí, s kterými byl, musel hovořit a to umožnilo dospět k novému kompromisu, které, který vám byl zaslán. Je to K k odstavci 9 a D úvodním ustanovení L, což je jakýsi v úvozovkách filozofický kompromis, který pan profesor Bokroš navrhl ústně a týká se um, globalizace. Takže všichni máte hlasovací seznam a pak ty dva kompromisy. Čili dokument s těma dvěmi kompromisy K a D. Pan Aglund. Děkuji, pane předsedo. Já vám pouze chci říci, že skupina ALDE stále chce dílčí hlasování o tom kompromisu K, i když se ten text trochu změnil. Doufáme, že zde bude dílčí hlasování, což je také naznačeno, v, nebo by mělo být naznačeno v tom hlasovacím seznamu. Ano, takže nám to prosím dejte na vědomí, až se dostaneme ke kompromisu K. Ano, z té části, která začíná particular attention should be given to examining the option to establish a tak dále. Takže to bude rozdělené hlasování od considers dál. Dobrá. To jsme poznamenali. Nic dalšího hlasování, žádné další poznámky, dobrá. Tudíž Navrhuji, abychom se rovnou obrátili k zprávě pana Portase. Odstavec 1. Takže PP ještě není kompletní, ale kompromis kompromise, kdo je pro? E. Děkuji. Kdo je proti? Proti kompromisu E? 1, 2, 3, kdo se zdržel? Děkuji, je to schváleno. Tím pádem pozměňovací návrh 22 až 25. Ne, 22, 23 odpadají. Kompromis F. Pane zpravodaj, kde pro? Já vám děkuji. Kde proti? Kdo se zdržel? Děkuji. Schváleno. Kompromis G. Kdo je pro? Děkuji proti. Děkuji. Kdo se zdržel? I toto je přijato, a to stejnou většinou. Kompromis H. Tam máme rozdělené hlasování, které tady máte označené. První část H, kdo je pro. Já vám děkuji, proti. Děkuji. Kdo se zdržel? Schváleno. Druhá část. Pro. Proti. Ano, stejné. Je to u liberálů, zdrželi se. Dobře, takže schváleno. Ičko, kompromis I, kdo je pro? Proti. Děkuji, kdo se zdržel? Dobrá, schváleno s jedním s hlasem, který se zdržel. Kompromis? Ne. Tento kompromis zahrnuje pozměňovací návrhy 43, 44, 45 nikoli však 46. Takže předkládám hlasování. Pozměňovací návrh 46 pana Alvaro a dalších liberálů. Kdo je pro? Aha, kdo je proti? Musíme to spočítat. Myslím, že je tu máme většinu, ale musíme to přepočítat. Takže kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Máme většinu, těs, poměrně čistou pro 46, 47 pro. Proti. Děkuji. 47 zamítá. 48 ta je pokrytá, 49 PPE, kdo je pro, proti, děkuji, kdo se zdržel, schváleno. Tím jsme dospěli ke kompromisu je, kde máme roz, rovněž rozdělené hlasování. První část. Já se omlouvám, pane Glund. Děkuji, pane předsedo, budu stručný. Myslím si, že pozměňovací návrh 55 Ehm, zde bychom také chtěli dílčí hlasování. Dobrá. Takže 55, pozměňovací návrh 55. Vy máte pocit, že to není, nespadá pod kompromis je, takže to budeme hlasovat samostatně. Ale teď Ječko, první část, zpravda je pro, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Zdrželi se? tím je tento kompromis, je první část schválena. Druhá část, bude pro, a zpravda je pro. Proti. Ano, stejná většina, kdo se zdržel. Takže většina pro. Tyto dvě části kompromisu je. Ne, ne, ne, já se omlouvám. Já jsem neměl dnes kávu. Takže zam, druhá část je zamítnuta. Takže to je 50, 51, 52, 53, 54, 55. My si můžeme myslet, že to je pokryto, ale liberálové si myslí, že nikoliv a chtějí samostatné hlasování o návrhu 55. Co na to zpravodaj je proti? Prosím. Bon, euh, euh, Já akceptuji samozřejmě oddělené dílčí hlasování, ale ta formulace, která je v tom kompromisu, říká totež a jasněji. Takže já doporučuji hlasovat proti. Protože podle mě to je zahrnuto. Ale to je pouze můj skromný názor. Dobrá, slyšeli jste, co na to pan zpravodaj, kdo je pro pozměňovací návrh 55. Já vám děkuji, kdo je proti. Děkuji. Kdo se zdržel? Tím pádem pozměňovací návrh 55 se zamítá. Tím jsme dospěli ke kompromisu K, který byl upraven. Je tu rozdělené hlasování, které se týká druhé části, jestli jsem to dobře pochopil, pane Glunde. To jest, chcete oddělit considers that particular attention should be given to a tak dále to establish an independent fund with its own commitment and payment appropriations. Fund. Ça sera voté. To bude odhlasováno samostatně. Čili předkládám hlasování první část a třetí část de facto. To znamená všechno, co pak zbývá. Kdo je pro? Děkuji, kdo proti? Ano, kdo se zdržel? Nikdo. Tak či onak, první část a konec jsou schváleny. Druhá část, kterou jsem přečetl. Kdo je pro? Ne, já si myslím, že já nechci se míchat samozřejmě EPP do, do práce, ale většinou EPP je pro, protože jsem to může podpořovat celý kompromis. Ale je to na vás. Takže kdo je pro? Barbaro. Pane předsedo, promiňte, ale mohl byste toto hlasování ještě jednou zopakovat? Možná bych taky potřebovala kafe, protože mi to jde trochu pomalu. Ano. Jde o to, jestli jsem to dobře pochopil, tak liberální frakce jí vadí ta věta, která je uprostřed odstavce. Chtějí tudíž hlasovat samostatně, aby se dalo najevo, že nesouhlasí s touto větou. Ostatní frakce podporují celý ten odstavec. Tím pádem logicky by se dalo hlasovat o celém odstavci, ale když z toho možná vydáme tu jednu větu, někomu může vadit. Čili, pokud jde o tu druhou větu, tak zpravodaj je pro. Kdo je pro? Barbara je pro. Ostatní jsou také pro. Kdo je proti? Liberálové, ano. Zelení. A někteří další. Dobrá, kdo se zdržel? Dobře. Takže máme většinu pro to, abychom zachovali celý kompromis K tak, jak je. A teď Přecházíme ke kompromisu L. I tady máme mm, dílčí hlasování, které máte v hlasovacím seznamu a pan zpravodaj podporuje obě části. První část, kdo je pro? Kdo je pro? proti. Děkuji vám, kdo se zdržel. Ano, a tím pádem je tento pozměňovací návrh schválen těsnou většinou pro první část. Teď druhá část. Tam už to bude čistější ta většina, kde proti, kdo se zdržel, druhá část, i druhá část je schválená. Tím můžeme postoupit k pozměňovacímu návrhu 67, zpravda je proti. Takže 67, kdo je pro? Liberálové a paní Andresen, kdo je proti? Většina, kdo se zdržel? 5. Takže se to zamítá. 68 pokrytá, 69 není. Zpravodaj je pro. Pro. Děkuji vám. Proti. Také děkuji. Kdo se zdržel? Ano, schváleno. 70, to je stejné jako 60 9, 71 paní Wertmann, zpravda je proti, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Většina proti, kdo se zdržel? Jeden. Tím pádem tento návrh se zamítá. Teď tu máme úvodní ustanovení, jednička, kompromis A tedy, kdo je pro? Děkuji. Kdo proti? Kdo se zdržel? Schváleno. To nezahrnuje pozměňovací návrh 3 EPP. Kdo je pro? Spravodaj to podporuje. Proti. Zdrželi se? Schváleno těsnou většinou. Kompromis B. Spravodaj je pro. Pro. Kdo je proti? Děkuji, kdo se zdržel. Nikdo. Schváleno. Bohužel to nezahrnuje celou řadu pozměňovacích návrhů, včetně sedmičky. Zpravodaj je pro, je pro, proti. Děkuji, kdo se zdržel. A je to schváleno pozměňovací návrh 8. V tomto případě zpravodaj proti, kdo je pro, proti. Děkuji, kdo se zdržel. Díky. Je to schváleno. A... Takže dál už nehlasujeme. 9. Zpravodaj proti. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Děkuji, zamítá se. Pozměňovací návrh 10 pana Laví. Zpravodaj je proti. A kdo je pro? Děkuji proti. Zdrželi se. Ano, vidíme, že ty dvě krajní části jsou pro. To je, někdy je to velmi zábavné, jak se ty většiny proměňují. Evidentně tady došlo k velkým posunům. 11, kde... Ne, to odpada, omlouvám se. 10 je schválen. Takže můžeme přejít k C, kompromis C, kdo je pro. Děkuji, proti. Zdrželi se. Jeden, takže schváleno. To zahrnuje 12, 13, ale bohužel nikoli v 14. 14 předkládám hlasování, zpravodaj je proti. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Ano, menšinová levice, kdo se zdržel, je to schváleno. 15. Tentokrát je zpravodaj pro, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zpravodaj je pro, údajně. Ale můžete samozřejmě změnit nás. Kdo je proti? Kdo se zdržel? 15. Takže schváleno. Nevíme, jestli byl zpravodaj pro nebo proti. D, upravený D. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A kromě toho máme ještě dva pozměňovací návrhy, které nejsou ošetřeny kompromisem 20 paní, pana Manera, paní Maner. Já se omlouvám, madam. Ale je to pro ženu poněkud zvláštní jméno. Kdo je pro? Kdo je proti? Opět pozoruhodná většina. Kdo se zdržel, takže tento pozměňovací návrh se zamítá a poslední pozměňovací návrh paní Vertman. Své je proti, kde pro. Děkuji, kde proti. To je zři, jasná většina, nikdo se nezdržel. Zamítá se. Budeme hlasovat teď unblock o těch dvou stanoviscích, to jest těch dvou výborů pro zaměstnanost a, a sociální otázky a ekon. A to ukazuje, že ty, tedy tyto dvě stanoviska jsou pokryta. Kdo je pro? Pro tato dvě stanoviska. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Dva se zdrželi, děkuji. Tím pádem závěrečné hlasování. Kdo je pro? Proti? Musíme to spočítat? Kvůli zápisu. Čili, kdo je pro závěrečné hlasování? Kdo nehlasuje? 30. Kdo je proti? Devět. Kdo se zdržel? Jeden. Dobrá. Tím pádem je zpráva schválená, já blahopřeji zpravodaji, byla to obdivuhodná práce. A samozřejmě i koordinátorům, kteří významnou měrou přispěli dosažení kompromisu. A nyní nás čeká zpráva pana Gajera. Ale předseda by potřeboval hlasovací seznam. několik žádostí o slovo. K vysvětlení nejprve samotný pan spravodaj a kromě toho ještě pan Lavia a pan Aglund. Ti se chtějí vyslovit před hlasováním. Pane Gaje, pane Spravodaj, máte slovo. Děkuji, pane předsedající krátkosti času toto jde o stanovisko našeho výboru k, ke zprávě ITRE, který se zase zabývá eh, návrhem komise který počítá s tím, že eh, bude 114 milionů euro nevyužité, nevyužité prostředky tedy, eh, že budou za ty z programu pro oživení ekonomiky a Sice to má být využito do, eh, pro energetické projekty, tyto nevyužité prostředky. Ehm, k tomu jsme navrhli pár pozměňovacích návrhů. Děkuji v této souvislosti kolegům a kolegyním eh, frakce EPP, kteří rovněž předložili pozměňovací návrhy a eh, ty mohu všechny převzít. Pokud nikdo není proti, tak můžeme hlasovat unblock o celé věci, protože vlastně eh, jsem dostal eh, signál, eh, že souhlasí tedy tato skupina, jinak obsahově v tomto výboru nedošlo k žádným rozporuplným názorům. Trošku jsme, jak bych to vyjádřil, měli rozpočtově právní problémy v otázce převedení 15 milionů eur, které jsou v okruhu 2 a Eh, to má být přidáno eh, těmto 114 milionům eur. Eh, tato myšlenka přišla od myšlenky Katry, Katrin van Brent z výboru ITRE. Také se to mohu připojit, protože těchto 15 milionů eur v okruhu 2 nemají žádnou právní základnu. A tím jsou vlastně ztraceny, pokud je nepřevedeme jinam. Otázka toho, jak to můžeme udělat, tak ta hm, vedla k pár technickým diskuzím a v této souvislosti by mě zajímalo e, následující, jestliže e, je přítomen zástupce komise, tak bych rád věděl, jak na to nahlížíte vy. Na jedné straně, e, jak to hodnotí komise, jestli těch 15 milionů tady může zůstat bez právní základny. A <clears throat> pokud se komise může připojit k tomuto stanovisku, tak jakou metodu přenosu těchto prostředků jinam zvolíte? Jak bychom měli postupovat? Myslím si, že tím bych mohl svá úvodní slova ukončit. Děkuji vám za dobrou spolupráci a těším se na hlasování. Merci. Děkuji vám. Pan Lavia. Credo, presidente, che eh, sia importante... Eh, Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že je velice důležité, abychom se vyslechli komise, aby nám komise odpověděla na tu otázku, která se týká 15 milionů. Jde, eh, já v zásadě v principu jsem proti tomu, abychom využívali peníze z okruhu 2, abychom používali okruhu 2 jako určitou kreditní kartu, ze které můžeme financovat uh, různé další položky. Chtěla bych tedy znát názor komise na to, zda mám já osobně hlas, eh, hlasovat pro nebo proti tomuto pozměňovacímu návrhu. Děkuji vám. Pane Lavia, já mám za to, že s výhradou tedy odpovědi komise se váš problém týká pozměňovacího návrhu 8. Je to tak. I pokud je tu nějaký problém, tak je s osmičkou, protože zpravodaj chce unblock hlasovat o všech pozměňovacích návrzích, ale já vás z toho, co říkáte, chápu, že pokud neobdržíte uspokojivou odpověď o osmičce, tak chcete, aby se o něm hlasovalo samostatně. To jenom, aby, to, aby jsme v tom měli jasno. Pan Eglund. Děkuji. Jenom Děkuji, pane předsedo, měli jsme stejný problém jako pan eh, Lavia, eh, ale eh, já jsem chtěl udělat jednu poznámku, která se týká e, celého odnačasování. Když se podíváme na zprávu, měli jsme pouze 10 hodin, nebyla to tato lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů, takže Chtěl bych se zeptat sekretariátu, nebo požádat ještě, aby nám dali více času, protože nemůžeme hlasovat po deseti hodinách. Deset hodin, když dorazila tato e, zpráva e, mezi lhůto pro pozměňovacími pozměňovací nárohy. To je čas, který je krátký, takže do budoucna. Toto není poprvé, kdy se to stalo v tomto roce. Eh, to už je asi po čtvrté a je to během jednoho roku, takže to mi dělá trošičku starosti. Děkuji. Já vám děkuji, drahý kolego. Ano, máte pravdu, to nejsou přijatelné pracovní podmínky, ovšem nemůže za to sekretariát, je to má vina, má odpovědnost, protože toto rozhodnutí jsme přijali s koordinátory. Já jsem jediný, koho byste měli vinit. A takže já chci jenom opravit, není to osmička, ale pět. Ano, pět. Pět. Five. A jen, jenom pět. Je to tudíž pětka. Pokud máme nějaký problém, tak s pětkou. Paní Karvalo. Thank you very much. Uh, as Děkuji. Jako stínová zpravodajka se skupinou EPP chci říci, že podporujeme zpravodaje a podporujeme využití těch 15 milionů z okruhu 2, ale chceme, aby to šlo na projekty boje proti změně klimatu. Dáváme samozřejmě všem kolegům svobodu, aby hlasovali podle svého Eh, vědomí a svědomí, pokud jsou proti tomu, aby se využíval rozpočet z okruhu 2, který je spíše určen na zemědělství, pokud jsou tedy proti. Zde to spíše bude eh, téma, jako je biomasa nebo biopaliva. Týká se to energetiky, takže kolegové budou moci hlasovat i proti. Souhlasíme, abychom hlasovali v bloku, kromě pozměňovacího návrhu číslo 8. Pardon, omlouvá se paní poslankyně, kromě eh, pozměňovacího návrhu 5, protože máme kolegy, kteří chtějí být proti, takže o ostatních návrzích můžeme hlasovat unblock, ale také bychom si ještě rádi vyslechli komisi. Dobrá, takže EPP je disciplinovaná a zároveň demokratická frakce. Vyvolává to ovšem skeptické reakce některých, to, co jsem řekl. Komise je zastoupena, takže chce se vyjádřit, chcete nějak zareagovat. A ještě předtím pan zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Ještě jednou bych chtěl jasně ukázat, že tady nemáme v úmyslu eh, příliš zasahovat do eh, celé systematiky našeho rozpočtu, ale tady jde o přenos a e, také o návrhy, které jsme e, požádali, kde jsme požádali o komisi. Jde pouze o takové technické přizpůsobení se. Šlo nám o to, abychom horní hranice e, jednotlivých rozpočtových kategorií uspůsobili. To je vlastně všechno. Mám pochopení pro to, když z důvodu systéma, systému kolegové, někteří kolegové frakce EPP mají trošku problém s mým pozměňovacím návrhem číslo 5, ale jestliže kvůli tomu by EPP eh, chtěla eh, odděleně hlasovat o pozměňovacím návrhu 5, pak bych já za sebe požádal, abychom v tomto případě eh, hlasovali odděleným způsobem o osmičce, ale všechno ostatní až na pětku a osmičku můžeme odhlasovat unblock. Děkuji. Bon, nous retrouvons le 8. OK. Dobrá. Takže každý si vezme něco, ale chtěla by komise nějakým způsobem upřesnit celou tuto záležitost. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo. Já chci pouze zareagovat na tu otázku, která zde byla položena, která se týká té položky 15 milionů, která se objevuje zde v nové rozpočtové linie, která byla vytvořena v rámci výdajů, zejména se to týká výdajů na boje proti změnu klimatu. V současnosti zde neexistuje žádný právní základ, který by dovolil takové výlohy a proto ty peníze tam zůstanou a pokud nebude možné eh, vlastně provést to plnění. A myšlenka toho, že bychom přesunuli těch 15 milionů do okruhu 1A, tak tam by bylo zapotřebí splnit určité podmínky. Za prvé, pokud by zde bylo eh, v tom okruhu 1A určité rozpětí, minimálně 15 milionů eur, což tak by potom bylo možné snížit výdaje rozpočtu v okruhu 2 a zvýšit, navýšit linie pro Evropský program oživení energetiky. Bohužel zde není žádná marže, zde není žádná rezerva v tom okruhu 1A. Eh, a jediný způsob, abychom tedy dosáhli takového transferu v uvozovkách, je ten, že revidujeme strop okruhu 2, snížíme ho o 15 milionů a zvýšíme okruh 1a. Já bych to však nenazýval technickou úpravou. Jde o to, že eh, ty mm, výdaje jsou rozdělené podle druhu. Šlo by spíše o úpravu politik, Eh, jednalo by se vlastně o určité přeskupení těch výdajů. Děkuji. Takže, s ohledem na toto vysvětlení, pane Lavio, chcete rozdělené hlasování. Dobrá. Takže, já docházím k závěru, že pan Gaja chce také rozdělené hlasování o pozměňovacím návrhu osmičky, eh, t, o kosmičce. Takže každý má své e, dílčí hlasování. Teď unblock kromě pětky a osmičky. Je to tak. Čili o všech, kromě pět a osm. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Tři. Kdo se zdržel? Nikdo? Tím pádem je to schváleno unblock, ale teď pět. Pane zpravodaj, kde je pro? Děkuji. Kde je proti? Děkuji. Část TPP, liberálu a pár dalších. Kdo se zdržel? Děkuji. Máme většinu, je to schváleno. Osmička. Kdo je pro? Kdo je proti? Také děkuji. Kdo se zdržel? Máme i v tomto případě většinu teď poměrně jasnou pro. Takže všechno schválil něco jednomyslně, něco většinou. Závěrečné hlasování, a tam to budeme muset znovu spočítat. Kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Jedna, dva, tři, tři proti, kdo se zdržel? Nikdo se nezdržel. Všichni, kromě tří, jsou pro. Nikdo se nezdržel. Poslední hlasování. Před posledním hlasováním. Zpráva pana Alfonsiho o Šalamounových ostrovech. Nemáme tu pozměňovací návrhy, pouze jediné hlasování. Pravda je pro. Kdo je pro šalamounové ostrovy? všichni, kdo jsou pro, mají právo odjet na Šalamounovi ostrovy. Kdo je proti? Dva. Kdo se zdržel? Děkuji. Takže i v tomto případě všichni minus dva jsou pro Šalamounovi ostrovy. Teď paní Jutta Haug. Tady máme hlasovací seznam a byly staženy pozměňovací návrhy paní Wertmann. 33, 36, 38, to bylo staženo. Well, Chair, I, I, I should like to play the role. Pane předsedo, já bych rád dneska hrál roli paní eh, Hauk, protože mě požádala, abych mm, za ní zaskočil, protože se nemohla dostavit. Eh, chtěla jenom, abych eh, řekl něc, pár věcí. Za prvé, všichni víte, že jsme měli diskuzi k této věci. Tady máme velký systém Schengen, Vís a Eurodac a měli jsme diskuzi o tom před pár týdny a byla tady řada pozměňovacích návrhů. Spravodajka navrhuje kompromisní pozměňovací návrh, který vezme v úvahu pozměňovací návrhy 33 pana Alvara, 35 pana Kolina, schválena a e, její vlastní pozměňovací návrh číslo 14, což je takové opatření o personálu a tak dále, agentury. Co se týče otázky vyhodnocení, tak tady navrhuje ústní pozměňovací návrh, myslím si, že ho všichni máte písemné podobě. Ten bere v úvahu pozměňovací návrhy 26 paní Vertman a další ještě 15. Dále Eh, ověřila eh, eh, s výborem LIDE a informovala také řadu kolegů o tom, že podle rozdělení kompetencí mezi naším výborem a výborem LIBE Toto je také důvod pro její posouzení některých pozměňovacích návrhů, ale většina z nich teď byla stažena, jak jsem pochopil paní Wertmann. Pozměňovací návrhy 33, 36 a 38 byly staženy, jsem-li informován. A zpravodajka navrhuje, abychom měli e, úvodní, o úvodním stanovisku, abychom e, hlasovali spolu s pozvědací návrhy 21 až 24, pak pozvědací návrh 4, e, kontroverzní, ten by měl být pokryt, pokud 28 bude přijata. A co se týče zbytku, tam, myslím, můžete se sledovat hlasovací seznam. Děkuji. Tím pádem navrhuji, abychom zahájili hlasování. Blok 1, který odpovídá pozměňovacím návrhům 1 až 24, kromě 4, 14, 15. Kdo je pro první blok? Děkuji, proti. Kdo se zdržel? Jeden. Takže tento blok je schválen. To zahrnuje trojku, ale nikoliv 28 Alvaro. Zpravda je pro, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? 28 schváleno. 4 je pokryto, 29 odpadá. Pozměnění návrhy 5 a 6 jsou pokryty blokem, 30 Alvaro zpravodaje proti, kdo je pro, 30. Liberálové a Van Bokroš, kdo je proti? Tak říká všichni ostatní, kdo se zdržel, nikdo se nezdržel. Takže Alvaro a Baty 7, to je pokryt to 8 také, 31 také, Alvaro, je pro? Děkuji, je proti? Děkuji, kdo se zdržel. Je to schváleno. A teď dál. Paní Vertman, 32. Je kompatibilně, není to schváleno. A zpravodaj to nepodporuje. Kde pro 32? Čemseles a pár dalších, jde proti. Většina, zdá se, kdo se zdržel, zamítá se. Pak eh, tady máme také A. Paní Haug, kde pro, kde proti. Kdo se zdržel? Schváleno. A tím se dostáváme dál k 15. Ústní pozměňovací návrh se zpravodaje je ústní, ale máte tu ten text písemně. It shall in particular or to put an end to its activities in the event of its role having become superfluous. C'est magnifique. On supprimera si ça ne sert à rien. Takže je to úctyhodné rozhodnutí, kdo je pro tento ústní pozměňovací návrh, kdo je proti, těžko můžeme být proti, kdo se zdržel. Takže tím se dostáváme k 36, paní Holmajer, to není pokryto, zpravda je pro, kde pro, kdo je proti, jeden, schváleno, 38 schváleno, zbytek je pokryt, paní Olmajer 25, zpravoda je pro, kde pro, je proti. Schváleno. Kromě pana Alvara 27, zpravda je pro, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Takže 27 je schváleno. Takže závěrečné hlasování, kdo je pro, kdo je proti? Jedna, dva, tři. kdo se zdržel? Nikdo se nezdržel, všichni přítomní jsou pro, kromě tedy tří, tří, kteří se zdrželi. My eh, blahopřejeme paní Haug a jímu zástupci. Konec hlasování. Nejz... Oui, alors, pardon, on n'a pas, fini, on pas fini les votes. On n'a pas fini les votes. Ne, ne, omlouvám se, ještě neskončil hlasování. A to proto, že musíme ještě přeskoumat problém opravného rozpočtu číslo dvě. A dám slovo zpravodaji a týká se to dv- opravného rozpočtu dvojky. Takže k tomuto problému také případně číslo 5 a 7. To jsou úplně jiné problémy. Čili nejprve dvojka. Thank you, Mr. Chairman, dear colleagues. Pane předsedo, vážení kolegové, pokud si dobře vzpomínáte, tak ten původní formát toho opravného rozpočtu číslo 2 obsahoval různé věci. Částečně to vlastně příslušelo i mému kolegovi Vladimíru Maňkovi a částečně to vlastně bylo v odpovědnosti komise a částečně to bylo i v mé odpovědnosti. Uvědomili jsme si, že rada není připravená podpořit návrhy, které se týkají dalších oddílů. Nicméně je zde zapotřebí dát zelenou změnám, které jsou důležité podle komise. Proto jsme se rozhodli rozdělit ten původní pozměňovací um, opravný rozpočet. Nyní zde máme tedy eh, rozpočet, který nemá žádné finanční důsledky, pouze dává možnost eh, vynákládat peníze v příslušných oblastech. Já problém a navrhuji, aby výbor hlasoval o tomto návrhu kladně. Já vám děkuji. A ještě musím doplnit to, co pan zpravodaj řekl. Je to téma, které jsme přeskoumali v rámci trilogu a vyšlo najevo, nebo zdálo se nám, že eh, rada zatím není schopna hlasovat o opravném rozpočtu ale potřebuje to EHSV e a výbor regionu. Ovšem, rada souhlasí s komisí a naléhavě bychom měli nové agentuře, které, která bude mít zkrátku BEREK, ne BERES, to říkám pro naše kolegy socialisty. Je to orgán evropských regulátorů pro telekomunikace, je to úřad a tato nová agentura by měla dostat prostředky co nejrychleji. A politická dohoda mezi třemi institucemi by měla umožnit co nejrychleji dát Bereku prostředky, tím pádem schválit opravný rozpočet číslo dvě, který se týká Bereku, tak, jak to doporučuje náš zpravodaj. A já bych si dovolil ústní pozměňovací návrh jenom čistě z důvodu právního upřesnění mezi tím having regard bychom měli přidat s ohledem na společné prohlášení o přechodných opatřeních, protože u opravného rozpočtu 2000, pro 2010 tam odkazujeme na to dočasné ustanovení, na kterém jsme se shodli v listopadu 2009 v mezinstituční dohodě na celý rok 2010 do té doby, než budeme mít rozpočtový, eh, rozpočet na další roky už podle Lisabonské smlouvy, tak je potřeba tady uspůsobit i ta data, která jsou v těch doku- dokumentech, protože ta nemusí nutně odpovídat. Pokud se nehlásí nikdo další, předkládám hlasování tento opravný rozpočet číslo dvě. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Jeden, kdo se zdržel. Nikdo se... Jeden se zdržel. Schváleno. Blahopřeji, pan. zpravodaj. A vzhledem k tomu, že jsme u úpravného rozpočtu, požádám našeho pana zpravodaje, aby nás seznámil s eh, problematikou, která je společná pro opravný rozpočet 5 a 7. Včera večer jsme měli koordinátory, kteří se sešli k této za otázce a oni vyjádřili souhlas s návrhem, který jejich jménem přednese nyní pan zpravodaj. Prosím. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Eh, vážení kolegové, eh, co se týče opravného rozpočtu číslo 5, tak eh, v této původní podobě není, toto není problém, bude to podpořeno co nejdříve, protože to pokrývá žádosti OLAFu. A jsme ochotní to podpořit. Nevím přesně, jestli z právního hlediska ehm, můžeme hlasovat nebo ne. Ehm, stanovisko, jestli stanovisko rady je známo či ne. Ale ehm, bez ohledu na to, naše stanovisko je jasné a my to podporujeme. A protože to bylo už předtím diskutováno, a to nejenom na setkání koordinátorů, ale pokud si správně pamatuji, eh, tak eh, tato možnost byla zmíněna i u při jiných příležitostech. Eh, sice jde o to, že Eh, jsme velice angažováni a chceme vyslat pozitivní signál, co se týče eh, plánu Rady i komise, aby se něco udělalo z eh, pozicí eura a dát jakousi zároku a podpořit ty země, které nejsou v dobrém stavu v rámci eurozóny nebo mimo. A z tohoto důvodu to 60 miliard, částka 60 miliard a očekává se, že tato částka pokryje nebo poslouží jako jakási záruka um, pro úvěry. A měli bychom asi vyslat pozitivní signál um, s tím, že tato ambice eh, ještě trošičku zajistit celou tu situaci, že to všechno podporujeme. Eh, jak to udělat a eh, jak to udělat co nejrychleji? během trialogu náš předseda eh, nadnesl tuto otázku a řekl, že eh, v příštím eh, pravném rozpočtu bychom mohli pozměnit nebo opravit opravný rozpočet a odvést si naši práci, což není příliš komplikované. Prostě tam jenom vložit novou položku do rového rozpočtu bez nějakých částek mm, a sice P M tam dát jako commitment a BM na platby, payment, platby a závazky. A tyto, eh, tento návrh být rychlý, postupovat rychle, to byl výsledek takových eh, kontroverzních názorů, zvláště mezi právní službě komise, tam ty byly úplně proti této myšlence a říkali, že v tomto případě eh, používáme eh, jejich práv a kompetencí a sice iniciovat určité věci, což je privilegiem komise. My jsme, my odmítáme tuto myšlenku teoreticky, protože pokud by to tak bylo, pak tady není žádný prostor pro um, um, pozměnění ze strany parlamentu. Um, všechno je to taková iniciativa, eh, tedy z právního hlediska to nechceme přijmout. Ale co se stalo? Podle našich plánu komise postupovala dosti rychle a přišla s novým opravným rozpočtem eh, číslo 7. Takže je, to je přesně to, o čem jsme mluvili. A myslím si, že je důležité, aby v této citlivé otázce, eh, jak obhájit euro jako takové eh, v takovýchto eh, neklidných dobách, Myslím, že by bylo velikou chybou, kdybychom iniciovali takový boj mezi institucemi s tím, že podpoříme naše řešení a že jsme proti jejich řešení. A to, tento poselství by bylo velmi špatné. Takže podíváme-li se na načasování, tak je nemožné hlasovat formálně a právně po, opravnému eh, rozpočtu číslo 7 teď protože nevíme oficiálně, jaké je stanovisko rady a dokonce mm, jsem ani nebyl schopen během této krátké doby eh, předložit eh, zprávu podpořenou skupinou. Ale mm, máme zájem na tom vyslat pozitivní signál a na setkání koordinátorů bylo byla poskytnuta podpora eh, takovému politickému hlasování, což eh, je jenom takový výraz toho, že tento výbor rozpočtový podporuje eh, myšlenku nové rozpočtové položky pro neexistující finanční prostředky. Toto PM se netýká plateb a závazků v rozpočtu, ale dává nám možnost, až čas nastane, pak může eh, být do budoucna celý systém mobilizován. Ale formální rozhodnutí může být učiněno, doufám alespoň, eh, při nejlepším na, při dalším zasedání tohoto výboru, to bude v září, a potom budeme moci s tím eh, to opravným rozpočtem jít na plenární zasedání. Takže bych potřeboval podporu sekretariátu. A chtěl bych vědět, jestli můžeme hlasovat o opravném rozpočtu číslo 7 teď, anebo jestli budeme taky čekat na stanovisko rady, nebo ne. Podle mě to není žádný problém, můžeme hlasovat, budeme-li chtít. A Chtěl bych vás, pane předsedo, e, požádat podle vašeho původního návrhu, abychom toto politické, měli toto politické hlasování k otázce opravného rozpočtu číslo 7. Děkuji. Ano, takže jste jistě pochopili, že to, o čem chci teď hlasovat, toto hlasování nemá právní, právně závazný charakter, ale jde o hlasování na úrovni rozpočtového výboru předtím, než se to e, e, předá plenárnímu zasedání o, o opravném rozpočtu 5.7, protože rada se zatím nemůže vyjádřit. Vyjádří se v průběhu léta. Ovšem je naléhavé, nejenom u pětky, ale také u sedmičky, protože je potřeba do rozpočtu začlenit záruku rozpočtu Evropské unie o případné možnosti půjčky, která kterou, tedy do té výše těch 60, 60 miliard eur. Je to politicky naléhavé. My jsme se dnes ráno dověděli, že ratingové agentury snížily rating Portugalska opět. My jsme tím pádem ještě nevyřešili tento problém, tuto otázku a systém finančního mechanismu musí být na operační úrovni ře, eh, řešen co nejrychleji. Jistě si vzpomenete, že jsme nadnášeli tento problém již dříve, když rada schválila nařízení o tom finančním mechanismu, tak my jsme si povšimli, že pokud tam nebude linie v evropském rozpočtu, která by nám to připomínala, tak tím pádem vlastně ta garance není právně platná. Tak a teď je to trošku již se spoužděním a proto tu máme opravný rozpočet číslo 5. A kladli jsme si otázku, jestli bychom nemohli sloučit nějakým způsobem opravný rozpočet 5 a 7, nebo přistoupit k nějakému pozměňovacímu návrhu. Každopádně důležité je vyslat politické poselství. Myslím, že většina z nás se shodne na tom, že musíme vyslat signál eh, politikům, a to hlasováním, které nebude sice mít právně závazný charakter, ale které ukáže dvěma dalším institucím, že názor veřejnosti i operátorů, že, že vlastně jsme připraveni a že ty, že jakmile budou k dispozici všechny ty nástroje, tak na první plenárce to můžeme odkladnout, můžeme to schválit. Salvatore Inge? Sí, presidente, eh, completamente de acuerdo con... Předsedo, ano, naprosto s tím eh, souhlasím s touto politickou iniciativou, jenom eh, bych rád, kdybych dostal jedno vyjasnění. Rozpočtový postup a rozpočtové plány počítají s tím, že nejprve má dojít k hlasování v radě a potom jsme měli lhůtu 45 dní. A proto, aby mohl parlament zaujmout stanovisko. Laslo eh, něco říkal eh, k této rozpočtové položce PM. A to znamená, že eh, v těchto 45 dnech, mm, pokud by to mělo být nezbytné, tady bychom v této lhůtě mohli ještě pozměnit eh, tento už opravný eh, rozpočet číslo 7. Takže pokud eh, tady budeme muset vyjednávat s radou, a jestliže dnes budeme hlasovat, tak to přeci neznamená, že později, až to bude nezbytné, už nebudeme moci nic pozměňovat na opravném rozpočtu číslo 7. Ano, to je důležité upřesnění. A pan zpravodaj s vámi souhlasí, já také. A nyní Inge Kresle. V podstatě už se to vyřešilo, ale chtěla jsem ještě poukázat na to, e, že musíme udělat další kroky k upevnění naší právní pozici v otázce tohoto e, balíčku pro záchranu eura, protože to všechno, co e, naplánovala rada, to není v pořádku. Merci Inge. Děkuji Inge. Reimer. Děkuji. Chtěl jsem důrazně podpořit to, co říkal Laszlo Šurian určitě i později, až půjde otázku prozatímní zprávy a víceletého plánu financování na základě Lisabonské smlouvy. Určitě se to odrazí také ve e, zprávě e, nebo v návrhu zprávy. A co se týče dalšího postupu e, nebo i dalších příležitostí, určitě se nám podaří uzavřít politickou dohodu s radou a tak, aby celá tato věc byla založena na na pevné základně, než jak je tomu dnes. Mělo by to být pevnější základna. E, to je moje první poznámka. Druhá poznámka, ta je adresovaná komisi, e, právě na pozadí e, naší zkušeností s tím, že komise pochopitelně v trilogu trvá na svém právu převzít iniciativu a také parlament se k tomu vyjádřil. Já bych si tedy tady přál, aby komise vzhledem ke svému, tomu svému právu nejenom upomínala, připomínala eh, tyto věci vzhledem k parlamentním aktivitám, ale také vzhledem k tomu, že tady existuje jistý vztah mezi komisí a radou a aby trvala na tom a aby to také prosadila a určitých otázek, aby pak neběhala za radou, protože eh, rada se ve své moudrosti na něčem usnesla. Ostatně to se týká i otázky volby vhodně, vhodné právního základu a ne volby eh, politicky nejvhodnější základ základny. S tím máme také určité zkušenosti a proto očekávám, že komise ve vztahu k jednotlivým postupům, které máme před sebou, třeba ta poznámka o PM, tak doufám, že komise bude také nápomocná a pomůže najít politická řešení, tak aby celá ta věc z právního hlediska byla čistá. Doufám, že to hm, postavíme na čistou základnu a že už nezažijeme takový postup, jaký jsme zažili bohužel dosud. Merci, Reimer. Děkuji, Reimere. Máte Máš pravdu. Nahradit tento problém v tomto kontextu a ohledně prodloužení. Ano. A... Thank you, Chair. Děkuji, pane předsedo, já budu velice stručný. My nemáme žádný problém s tím, aby se vyučila položka PM, pokud je to nezbytné technické řešení. Neznamená to, nemělo by to však být eh, na škodu dalším diskusím, které by měly eh, se vést o tom, jak najdeme peníze, které budou zapotřebí, až bude zapotřebí skutečně přinést ty záruky. Ale s tímhletím nemáme žádný problém. Merci. Alors, mes chers... Děkuji. Drazí kolegové a kolegyně, na základě těchto velmi případných postřehů já e, chci navrhnout, jak navrhl pan zpravodaj, abychom odhlasovali politické hlasování tedy o opravném rozpočtu číslo 5 a číslo 7. Kdo je pro? Děkuji vám. Kdo je proti? Dva proti. Kdo se zdržel? Nikdo se nezdržel. Děkuji. To je přesvědčivá většina. Nemá to právně závaznou hodnotu v této fázi, ale je to s výhradou, která byla již uvedena řečníky a naším zpravodajem, ale je to významné poselství. Byl jsem přizván na pracovní uh, oběd Koreperu. Bude to příležitost, kde se budu moci vyslovit a říct Koreperu určité, určité věci. Hovořili jsme o rozpočtovém, celém rozpočtovém řízení na rok 2011 a uplatňování tohoto mechanismu, jeho zavádění v rámci finančních perspektiv. Tak a teď, protože zpravodaj je ve formě a má podporu rozpočtového výboru, mohl by nám případně mohl by nás spravit o těch převodech? Pane zpravodaj. Eh, yes, Mr. Chairman. Eh, if I am... Děkuji, pane předsedo. Pokud dobře vím, tak zde máme celkem pět návrhů, které se týkají převodu. Dovolte mi stručně shrnout um, tuto otázku. Já nemám nic proti 1923, a 25C. 19, 23 a 25 nejsou kontroverzní a zpravodaj je podporuje. V podstatě totéž se týká i čísla 27. Ale asi nebudeme, nebo nejsme příliš spokojeni, jsme trochu zklamáni z toho, že rada, pardon, komise, říká pan poslanec, e, nepřidělala dostatečné prostředky a oni očekávají nebo počítají s naší e, s naší ochotou, že přesuneme, že pardon, že schválíme tyto žádosti o převody. A Oni si myslí, že my většinou říkáme, ano, my to schválíme, je, tak jak to bylo i při těch, eh, v těch posledních případech. A já mám to pocit, že se to stává vlastně častějším případem. Nicméně já nemám k tomu žádné výjimky, nevím, proč bychom to neměli podpořit. A pak je zde ještě nový návrh číslo 34. To je e, naléhavé. Tento návrh se objevil teprve před několika dny. Jedná se o 40 milionů, které mají podpořit Palestínu a UNRWA. Jedná se o urgentní žádost, měli bychom vyjádřit eh, nebo měli bychom projevit eh, flexibilitu a také na to urgentně zareagovat. Pane předsedo, já navrhuji, abychom hlasovali unblock o všech těch pěti převodech. Pokud eh, nejsou námitky ze strany ostatních politických skupin. Děkuji vám, pane zpravodaj. Trošku nepřesnost v Kobu News. Vy jste ústně uvedl správné číslo převodu. Je to 19, 23, 25 a 27. Ty jsou ve vaší složce. Plus 36, což je převod, který, jak pan zpravodaj řekl, souvisí ještě s dodatečnou pomoc UNRWA a palestinské samozprávě na základě Eh, slyšení, které jsme měli včera s panem Fajadem. Takže ta čísla sedí. A zpravodaj doporučuje, aby se o tom hovoř, eh, hlasovalo unblock. Namítá někdo něco? Ne. Kdo je pro těchto pět, po, eh, pě, pět převodů? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Nikdo. Blahopřeji panu zpravodaji ještě jednou máte důvěru rozpočtového výboru. Inge, prosím. Promiňte, ale Protože se jedná o převody, tak bych ráda ještě se zmínila o jednom převodu. Ehm, ehm, minule jsme to odsouhlasili, šlo o studie, šestnáctka to byla a naštěstí to bylo zodpovězeno dopisem generálního ředitele eh, panem Žuažánem. Ale teď bych ráda se zeptala komise ještě na tuto věc, protože si pamatujete, že se jednalo o IKEA, nábytek z IKEA a o 155 milionů eh, na studie do oblasti o informačních technologiích. Komise mi sděluje, eh, že to eh, tak není a že vlastně toto teď stahuje z toho seznamu. Takže tím bychom měli počet studií v období 2005 až 2008 o víc jak 15 zredukováno. Pro mě se tady naskytá otázka, otázka spolehlivosti údajů, které přicházejí z komise a tak je tady s tím spojena další otázka. Jak to celé vlastně vlastně máme chápat. Ehm, my jsme vás teď dostali a teď vy to stáhnete zpátky. Ehm, já bych docela ráda měla další informace k tomu tedy o spolehlivosti údajů. Otázka toho, jestli vůbec toho bylo ještě přeskoumáno, nebo jestli tady bylo jenom tak něco do toho napsáno. Pak je to i otázka toho, pokud to byly studie, pokud to máme zaučtováno rozpočtové položky studie, ty výdaje IT, IT a teď vidíme, že je to chybné zaučtování, tak nevím. Byla bych ráda věděla, z jakých rozpočtových položek to jinak šlo. Protože jestliže tady zaučtováváme věci jako studie, které se pak ukáží, že nejsou studie, tak je to porušení rozpočtového řádu. Eh, já tady vidím nutnost dále tu věc sledovat a ehm, budu eh, ráda, když budu moci otázky, které mám poslat dále na komisi. Děkuji, Inge. To je velmi pertinentní záležitost, eh, takže my to bereme na vědomí a bude, komise vám bude moci odpovědět později. Máme ještě velmi nabitý program, velmi málo času na dnešek a případně, pokud ty odpovědi nebudou uspokojivé, tak to zařadíme na pořad jednání dalšího zasedání. Laslo je spokojen, může už odjet na dovolenou. Teď se obracím na dalšího zpravodaje, který nás znamí s dalšími převady, Vladimír, Vladimír Maňka. A tady je několik převodů, takže prosím, Děkuji vám. Tady máme také několik převodů, víc než bylo v dokumentu, který jsme dostali na posledním zasedání. Jsme řekli, že celý balíček horizontální rezervy 5%, která byla určena na překlady, budeme řešit dnes. A v této oblasti jde o to, že jestli si kolegové vzpomínají, Vytvořili jsme jednu pětiprocentní horizontální rezervu proti tomu, že účetní dvůr v roce 2006 konstatoval, že máme obrovské rezervy mezi instituční spolupráci u překladu. A většina institucí, jakmile naplní ten svůj překladový strop, tak se automaticky obrací na externisty, aniž by zjistili, zda nejsou ještě volné rezervy v rámci jiných institucí. Takže jsme řekli, dejme 5% do rezervy. A pokud instituce prokáží, že využívají tuto spolupráci mezi, mezi institucemi, tak tuto rezervu budeme moci rozpu, tuto rezervu můžeme rozpustit. Instituce se skutečně rozšířily tuto informaci a ta ukazuje, že spolupráce mezi institucemi se výrazně zlepšila s tím, že tu existují i různé nástroje, které pomáhají zvyšovat efektivitu, třeba Euramis, což je systém, který funguje již celou řadu let a vzniká obří databáze různých slovních spojení a slov a věd, které se v překladech používají. Doporučuji, abychom tuto rezervu rozpustili, ale při jednání s Evropským parlamentem jsem zjistil, že je jeden problém, a to, kolegové, jistě víte, že často máme na pořadu jednání různé převody nebo různé jiné věci. Něco, co je jenom v jednom jazyce, třeba jenom anglicky nebo francouzsky. Ale třeba dnes některé dokumenty odsouhlasíme v jednom jazyce a za dva, za tři dny, za týden se to pak přeloží i do dalších jazyků. Ale my už je vůbec nepotřebujeme. A pak dochází k tomu, že naopak to, co potřebujeme, není přeloženo do jiných jazyků, protože někdo zrovna ex post překládá něco, co už vůbec není potřeba. To je problém, který musíme řešit a já se zamyslím nad tím, jak to řešit, buď to ještě zaintegrujeme do rozpočtu na rok 2011, kde řekneme, jak bychom to měli řešit, protože ztrácíme efektivitu, nevyužíváme efektiv naší celkovou eh, kapacitu. Ale tu pětiprocentní rezervu doporučuji, pane předsedo, abychom rozpustili. Týká se to parlamentu EHSV, výboru regionu a kdyby Láslo souhlasil, protože jsme tam dali ča- i část pro komisi, tak i komise by se to mohlo týkat. S tím, že do budoucna bude potřeba řešit účinnost eh, překladů parlamentních. Rád si vyposlechnu názory a připomínky kolegů. Euh, monsieur le rapport. Ano, pane Surian, souhlasíte s tím, co Vladimír Maňka navrhuje, to znamená zrušit rezervu 5%, která se horizontálním způsobem uplatňuje na parlament, eh, komisi a výbor regionu a EHSV. To odpovídá převodu 23 komis, komise. Pro. Takže mohli bychom to rovnou odhlasovat. Čili zrušit tuto rezervu. Kdo je pro? Proti? Jeden. Děkuji. Tím je to rozhodnuto. Pan Maňka má tu ještě tři žádosti o převod, šest, sedm a tři pro, uh, pro uh, soudní dvůr. Prosím. Ano. Sunom uh, číslo 3 pro Evropský soudní dvor. Pane předseda, je to tak? Evrop... Je to případ, který se týká Evropského soudního dvora. Uh, Jde o to, že kvůli snížení počtu bankovních převodů do zemí eurozóny Evropský soudní dvůr ušetřil 11 000 eur. Tuto částku však potřebuje na pokrytí odměn advokátů, kteří poskytují právní pomoc poradci pro administrativní záležitosti, kvůli tomu, že tato oblast se v minulosti nedala odhadnout. Jsou tu určité neukončené soudní spisy, jejichž počet je takový, že zde bude zapotřebí částka 11 000 eur. Proto navrhuji a souhlasím, abychom souhlasili s tímto transferem 11 000 eur pro Evropský soudní dvůr. Děkuji. Merci. Donc le rapport... Děkuji. Když zpravodaj nedoporučuje jednat se, se soudním dvorem, Žádné další připomínky. Takže předkládám hlasování tento převod. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Dva. Děkuji vám. Dvě, dva poslední převody, které se týkají Evropského parlamentu 6 a 7. Můžeme je představit a odhlasovat společně. Prosím, pane zpravodaj. Ano, můžeme, pan předseda hlasovat. Ano, pane předsedo, můžeme o tom hlasovat společně. Včera jsem jednal o těchto transferech, které se týkají C7, jedná se o informační technologie. Když jsme v říjnu schvalovali rozpočet pro Evropský parlament, tak na Beru jsem předložil jako zpravodaj částku 8 milionů do rezervy. Měla to být rezerva na informační technologie s tím, že pokud se v té oblasti informačních technologií připraví strategie a byro ji odsouhlasí, tak poté tu rezervu zrušíme. Byro odsouhlasilo strategii a zde je návrh na rozpuštění rezervy. Z těch 8 milionů to má být pouze 6 milionů. Já si myslím, že podmínky jsou splněny, a proto můžeme tuto rezervu rozpustit. Další je zde přesun C6, ten se týká částky 6,2 milionů eur. Jedná se o e, uvolnění financí pro e, platy zaměstnanců a dočasný personál a s tím také to doporučuji k odsouhlasení. Děkuji. Ještě jak výboj nějaké otázky, tak jsou tu zastupcové. Chci říci, že pokud máte dotazy, tak zde máme také zástupce Evropského parlamentu pro oblast eh, informačních technologií, pokud se chcete na to ještě někdo zeptat. Děkuji. Děkuji. Žádné dotazy. Můžeme odhlasovat oboje společně, pane zpravodaj. Dobře. Předkládám tento návrh, tyto návrhy pana zpravodaje Anblok, Kdo je pro? Děkuji. Proti? Kdo se zdržel? Nikdo se nezdržel. Takže rozhodnuto. Tím jsme ošetřili všechny převody. A nyní navrhuji. Je to bod číslo 25. A je to, týká se to, uh, je s ní politiky, jistě víte nyní o tom článku um, ehm, 179, číslo 3. Musíme se vyjádřit k ohledně toho, jestli bude nějaké stanovisko. Takže to je první fáze. Paní Holmajer nám řekne ohledně projektu, který se týká Evropského centra prevence a kontroly chorob ve Stockholmu, jestli má za to, že je to něco, na čem nemáme zájem, nebo jestli to představuje problém a jestli o to zájem mít budeme. Jestli by mohla schrnout svůj dojem v několika větách a pokud o to máme projevit zájem, tak pak nás čeká na diskuze o, o té zprávě na nějakém příštím zasedání. Ještě k tomu chci doplnit a říkám to předem pro zápis a pro příslušné instituce. Ten postup podle článku 179 nám ukládá poměrně striktní lhuty které bychom nemuseli dodržet mezi tímto a dalším zasedáním, ale existuje gentlemanská dohoda, na základě které letní období se neutralizuje, nepočítá do těch lhůt, čili vlastně k těm lhůtám se přidává ještě letní eh, prázdniny, tam je delší, je tam určitý prostor. Takže dávám slovo Monice. Vážené, vážený pane předsedo, velice děkuji za toto konkrétní uvedení do problematiky. Hovoříme zde o budovách pro Stockholmské středisko, které se věnuje prevenci a kontrole onemocnění. Je to jedna z agentur, která byla založena v roce 2005. Od té doby eh, tato agentura rozrůstá a musíme se tomu také věnovat. Máme zde obecně velký počet agentur, které rostou jako houby po dešti a vůbec nad tím nemáme kontrolu. Nemáme kontrolu nad tím, jak se ty kontroly rozrůstají, jak eh, se rozvíjejí a máme zde nyní například 400 volných pracovních míst v těchto agenturách. To je vlastně plán na rok 2011. Byli jsme požádáni, abychom se podívali na otázku mm, pronájmu nových budov pro Stokholmskou eh, agenturu. Stokholmské středisko také plánuje výstavbu nové budovy. Eh, zatím tedy si budovy pronajímá eh, od vlastníka, kterým je vlastně Švédsko. A otázka je, zda zde bude určitá vazba mezi tímto pronajímatelem. Od roku 2007 se středisko pronajímalo dvě budovy a tomu se věnoval i výbor pro rozpočtovou kontrolu, ale od roku 2008 si začalo středisko pronajímat ještě další budovy a už zde vlastně nebyla vůbec žádná vazba na kontrolu rozpočtu. A my nyní se nacházíme v dost eh, takové situaci máme určité dilema, protože pokud jim navrhneme, aby si vybrali jinou budovu, než kterou si vybrali, tak vlastně stejně budeme muset platit, nebo oni budou muset stejně platit nájemné, protože ta smlouva je na několik let. A to je dost eh, obtížné. Pokud se rozhodneme k jakémukoliv jinému rozhodnutí, tak tím pádem ještě budeme eh, Eh, ještě bude zapotřebí, aby se z rozpočtu platil pronájem na dalších 8 let. Takže my zde nemáme vlastně žádnou, eh, žádné pravomoci, žádné, žádnou možnost eh, pro naše vlastní rozhodnutí. V září Měli bychom, myslím, jasně formulovat, že to v zásadě není akceptovatelné. A není možné nás dostat do situace, kdy na konci ani nebudeme moci rozhodnout. Uh, je to něco, co se eh, vždycky objevovalo v rozpočtovém výboru a já jsem toho názoru, že bychom to přeci jenom měli eh, písemně nějak stanovit. A teď, abych přišla k nákladům. Máme tady náklady, měli jsme v roce 2009 v roční výši 1,6 milionů. E, Průměrný nájem na metr čtvereční dělá 197 eur. Plocha je asi 8 tisíc nebo 8,5 tisíc metrů čtverečních a teď máme k dispozici 279 pracovních míst. jak jsem řekla, nájemní smlouva platí do roku 2018 a má být prodloužena vždycky o tři roky, protože tady je 400 zaměstnanců, kteří v současné době právě pracují eh, a tak ne, eh, eh, si tady budeme muset vypomoci různými kontejnery, ale nemus, nesmí to být trvalý stav v žádném případě. Nová leasingová smlouva má být uzavřena, ehm, tedy co se týče nové budovy, tam má být podepsána tato smlouva a v této nové smlouvě má být zakotvena takzvaná klauzule break-up, Ehm, a agentury by vlastně eh, měly ehm, jenom do roku 2000 15 ehm, eh, legitimně fungovat, ale my vycházíme z toho, že to bude delší, ale v dosavadních eh, smlouvách nebyla takováto klauzule breakup vůbec ehm, zmíněna. Nepočítalo se s ní. To, co je dobré na těchto budovách, všechno eh, se dává pod jednu střechu. Ehm, budovy, to všechno je dobře strukturováno, nezbytná plocha má být využita co nejúčinněji a ještě má být zmenšena. A tak do budoucna to bude vypadat tak, že to nebude 1,6 milionů, ale do budoucna to bude 2,9 2,19 milionů a dodatečně ještě prostředky od roku 2014 1,2 milionů. Bude zapotřebí průměrný nájem, pak poroste ze 170 eh, na 236. Plocha bude 12 360 mm, mm, metrů velká a budeme mm, mít 360 permanentních pracovních míst. Celkem to může vyrůst až na 400 pracovních míst. Předpoklady nebo eh, předpokládá se, že 2013 eh, skončí stavba, 2014 eh, se začne s nájmem. Nová, nový průměrný nájem bude celkem 236 eur, tak jak jsem řekla předtím. Tady pak začíná s druhý problém a sice agentura samotná eh, udává průměrný nájem eh, v této oblasti 1500 až 2500 eh, švédských korun na metr čtvereční. To je ta čísla, tady mám ve švédských korunách. A průměrná cena ve švédských korunách se nepohybuje na 2500, ale 2332, tedy podle měření ECDC eh, jsme na takové horní hranici. Ovšem, eh, když se podíváme na posudek CP e Richard Ellisona, je to taková nemovitostní, velmi známá eh, firma nebo agentura na imobilie, tak oni udávají mm, údaje CP e Richard Ellis tyto říkají, že nájem je výrazně nad touto hranicí, nebo spíše nad udávanou hranicí běžně e, srovnatelných nájmů. E, zase to způsobuje problém. E, jinými slovy, přeci jen bychom to měli kriticky přeskoumat. Já tedy navrhuji, abychom z tohoto důvodu jednak ve vztahu k agentuře, abychom do září zaujali stanovisko. Já mm, to stanovisko rozpracuji, eh, dám ho potom eh, zpravodaji, tak aby komise mohla protože tady u agentů dochází neustále k nějakým problémům. Buď se nedodržují veřejné soutěže, eh, nebo tady mm, Švéd stát nám něco postaví, e, pak my to najmeme, je to sice na horní hranici cen, to je sice hezké, musím říct, že ta budova je moc hezká a je pěkná, všechno top, e, co se týče ekologických parametrů a energie. Tam se udělalo všechno, co si jenom můžeme představit, takže nemůžeme říct, že bychom se stěhovali do špatné budovy, to tak není. Je to skutečně dobrá budova, ale konec konců tady máme velmi nekoordinovaný nárůst a nekoordinovaný postup ze strany agentů, co se týče budovy i jejího dalšího užití. Takže já bych poprosila výbor, aby, se, aby souhlasil s tím, že v září zaujmeme stanovisko, předáme toto stanovisko a měli bychom ještě opak eh, předat v detailní podobě zpravodajům. Ano, děkuji vám za velmi přesnou informaci. a Jensen, chcete položit nějaký dotaz? Ne, ne. Já nekladu žádnou otázku, chci jenom podpořit paní zpravodajku. Myslím, že odvedla velmi hezký kus práce a také to strukturovala prostřednictvím dotazníku, který eh, to je velmi dobře, protože lidé budou jasně vědět, co před nimi stojí. Tohle bychom měli dělat důsledně ze zásady. Protože ve Stockholmu se to možná řešilo trošku více náhodně, ale moje zkušenost je taková, že tyto případy se objevují stále znovu a znovu, takže bychom eh, k tomu měli mít systematický přístup je to stanovisko, které se týká této konkrétní věc, věci, ale zároveň pokládá základy určitých zásad, které bychom měli mít, když, také když fungujeme v mezinstitučním výboru o agenturách, ale týká se to i dalších institucí a dalších eh, způsobů využití budov. Je to dobrá iniciativa a já ji podporuji. Děkuji. Pan Bokroš. Just very shortly because, uh... Já budu velice stručný, protože já z plného srdce podporuji to, co říkala paní Monika Holmeier a také, co říkala paní Ann Jensen. Kdykoliv zde řešíme otázku budov, tak vždy vidíme, že jsou zde určité nesrovnalosti. Ne, ne, nebývá to transparentním způsobem, ty, ta výběrová řízení, také tam jsou občas uh, určité určité um, problémy a také dochází k tomu, že peníze Evropské unie nejsou uh, vynakládány efektivně. Myslím si, že bychom se měli vydat tou cestou, kterou, nás, kterou navrhuje paní zpravodajka. Měli bychom brát v úvahu to, že zde se jedná o velký, o velký objem prostředků a pokud nejsou ty prostředky vynakládány efektivně a účinně, tak za to poneseme politickou odpovědnost. Děkuji. Merci, monsieur Bokros. Děkuji, pane Bokroši. Myslím, že zpravodajka má pravdu a kromě konkrétního případu této agentury musíme také nastolit obecnější problém, jak nám Ann připomněla, v rámci meziinstitučních kontaktů, tam, kde jde o agentury. Pokaždé, když se dostaneme k problematice prevence nemocí, tak stojíme před obtížnou situací, protože buď máme čím dál tím více nemocí a lidé říkají, musíme do toho dávat více a víc prostředků, nebo méně a méně nemocí, což dokazuje, že to funguje, takže na to musíme dát víc peněz. Na Champs-Élysées v Paříži před pár lety byl takový humorista a ten prodával bílý pudr. Takový bílý prášek, který údajně měl odstrašit slony lidé si říkali, ale k čemu, k čemu takový pudr? Tady nejsou žádní sloni. A on říká, vidíte, jak to funguje. Takže to je právě tato situace, abychom se nedostali do této situace. Tak, zpravodajka doporučuje, abychom měli stanoviska, my o tom budeme hlasovat. Kdo je pro tento návrh, paní zpravodajky? Prosím, přihlašte se. Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Paní Holmajer tedy má toto stanovisko. A nyní zpráva pana Kalfina. Můžete prosím za pět minut nás pravit o tom, o co jde. Jedná se o právní základ pro banány. Čili právní základ pro banány je to naléhavé. 13. září na našem zasedání se to budeme muset přijmout, takže pan Kalfin, prosím nás, rychle seznámí se svým návrhem. Uh, Velice děkuji, pane předsedo. Jedná se o nařízení, kterým se mění legislativa, která se týká eh, zemí, které produkují banány. Netýká se to tedy přímo banánů. Jsou zde dvě otázky o těch chci s vámi hovořit. Za prvé, proč vůbec došlo k této změně? Myslím si, že je velice dobrý důvod, proč máme dojít tomuto rozhodnutí. Jde o to, že Evropská unie eh, v dlouhodobě podporovala vývozce banánů, jsou to takzvané země AKT, eh, africké, eh, karibské a tichomorské země. Nicméně mezi tím Eh, jiné země upozornili si tou zdravotnickou, pardon, Světovou obchodní organizaci na to, že tato pomoc, že tato podpora narušuje vlastně tu doložku nejvyšších výhod. Světová obchodní organizace rozhodla, že je to tak, že Evropská unie porušuje tyto principy a od tohoto roku tedy Evropská unie už nemůže eh, vlastně dávat žádné daňové pobídky těm zemím, které produkují banány. Proto, protože zde byly určité vlastně závazky, které také mají vést k tomu, že uh, musí se to odvětví trochu změnit. Já si myslím, že zde máme velice jasný postoj. Myslíme si, že kvůli rozhodnutí VTO musíme najít nějaký jiný způsob, jak tyto země podporovat. Druhý problém se týká návrhu komise a rady, jak financovat tuto celou činnost. Rada zamítla jakékoliv využití, týká se to tedy dalších tří let až do roku 2013, jedná se o 150 milionů. Rada zamítla využití nástroje flexibility, zamítla jakýkoliv mechanismus flexibility pro, pro, pro podporu těchto mechanismů. Komise navrhla určitý smíšený přístup, za prvé využití prostředků, využití rezerv a také nástroj flexibility. Což opět to poslední, to, ten nástroj flexibility jde proti rozhodnutí rady. Musíme vydat stanovisko, které se týká řešení tohoto problému. Jsou zde dvě možnosti. Za prvé, pokud by bylo předvídatelné, že ten nástroj flexibility se vlastně nakonec nebude muset používat, ale to, to vlastně mm, tak to není. Takže komise navrhuje, abychom, podporovali, abychom pokračovali ve financování mimo ten rozpočet. To znamená, že to financování půjde mimo rozpočet. Pokud bychom využili nařízení, které se týká mechanismu flexibility, tak je pravda, že to musí být využit, využito, protože se jedná o určité neočekávané opatření. Také máme, musíme mít na paměti, že už teď je vlastně rozpor mezi komisí a radou, mezi jejími rozhodnutími Rada je proti využití eh, toho nástroje flexibility. Musíme to vzít úvahu a navrhuji, abychom komisi zaslali zpátky celý návrh, aby jej přepsala a aby eh, vypracovala jiný systém financování, jiný systém distribuce prostředků. Zejména eh, pokud je to něco, co vlastně s čím se nepočítalo, tak se má využít ten mechanismus flexibility a neměly by se využívat prostředky, které už teď jsou příliš eh, omezeny na to, abychom je mohli využívat opakovaně. Myslím si, že to asi nebude příliš lehké, aby s tím rada souhlasila, ale je to rozhodnutí, které je soudržné s rozhodnutími parlamentu. A to z toho důvodu, že až dosud jsme měli takový přístup, že tedy pokud, dostane, pokud je zde určitá akce, která je mimo rozpočet, měli bychom využít mechanismus flexibility. Pokud je to očekávané, pokud je to něco, s čím se počítá, má to být zahrnuto v rozpočtu. Znamená to, že komise bude muset ještě jednou jednat s radou a minimálně musí lépe promyslet to, jak se mají prostředky distribuovat na tyto platby. Také jsme vyzvali komisi, aby si s tím pospíšila, protože polovina objemu peněz, který se očekává na pomoc eh, zemím AKT, které produkují banány, musí odejít už letos. To znamená, že se musí o tom rozhodnout letos a pokud eh, se to nestihne, tak pak můžeme vlastně, tím se vlastně spochybní celý tento systém pomoci těmto zemím. Hovořili jsme o tom s Laslo Šurianem a s Rainerem Bergerem. Hovořili jsme o tom, jaké rozhodnutí jste přijmout. A myslíme si, že tento návrh by byl v souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu. Takže teď to ještě jednou schrnu v jedné větě. Navrhuji, abychom požádali komisi, aby připravila nový návrh, aby, lépe vyváž- aby ho lépe vyvážila a, a pokud se jedná o neočekávané opatření, aby použila spíše nástroj flexibility, ale zde zatím vlastně ještě přesně nevíme eh, podle toho jejich návrhu, jak to má vypadat. Děkuji. Ano. O banánech už jsme hovořili několikrát. Jsou to prostě banány, které eh, tady loupeme z, druh z trochu jiného konce. V podstatě, o tom už jsme hovořili o trilogu, tady trošku zápis, zápasím s radou prostřed to komise, protože východisko, východiska jsou, že parlament chce 100% financování z flexibility, rada 100%, 100% tím eh, tou realokací komise, kompromis, ale v zásadě jde, ještě, je to pořád ještě takový trochu boj. Jak nám bylo připomenuto, chceme dospět k řešení rychle. A ne získávat nějaký čas ještě na úkor těch zemí, které mají dostávat tuto podporu. Parlament podporuje jak princip celé této, eh, této podpory, tak i modality, tak i částky. A podporujeme eh, myšlenku co nejrychlejšího eh, uplatnění nejde o to získávat nebo ztrácet čas, je o to, abychom dospěli k určitému eh, způsobu financování, který bude přijatelný. Anne chce slovo. No, souhlasím s předsedou, protože tady hrajeme vlastně eh, o čas a Tady je veliký nátlak na to získat řešení v otázce banánů. Oni opravdu potřebují nástroj, jak říkají, takže to není proti tomu nástroji, ale já souhlasím s, se stanoviskem pana Kalfina. Myslím si, že je to správná cesta, jak postupovat. A myslím si, že je hrozné, že to, buď to měli dát do rozpočtu, anebo to pak bude překvapením a musíte použít nástroje flexibility. Konkrétně pak to znamená, že komise vždycky nalezne nějaké převody z přípravných akcí a pilotních projektů. A, eh, my tady mm, mm, máme pár takových přípravných akcí, eh, jako třeba černomorský program eh, nebo technologie, transfer tedy technologie do lékařství, oblasti lékařství a to jsou tady berete z toho peníze, ale e, já jsem si konkrétně všimla toho, že velké částky jsou e, ty z e, podpory takzvaného protokolu od cukru. A to je trošku stejná situace, protože jsme dali peníze zemím, které vyrábějí cukr, protože vlastně přišli o své kvóty cestou liberalizace, takže ono je to trošku stejná hra. Vezmete podobné programy, převedete peníze cukru do banánu. A já si opravdu říkám, co se tady děje. Proč tyto peníze nejsou vydány? Takže podporuji to, co říkal pan Kalfin, ale ráda bych věděla, co se děje tady s penězi, které mají do cukru. Merci, Jan. Děkuji, Jan. Ano, komise nás musí o tomto bodu ještě spravit. Pan Bokros. Já myslím, že ten problém je ještě hlubší. to, co zmínil Valo, je velice důležité, že VTO rozhodlo velmi jasně, že tento druh pomoci, který původně pomáhal státům AKT, které byly bývalé britské nebo francouzské kolonie, nikoli v španělské, Ekvádor mezi nimi není. Čili je to určitá deformace, některé země z toho měly prospěch, jiné nikoliv. Takže principiálně bychom neměli znovu promíchávat ty peníze a znovu to nějak redistribuovat. Ale říct, že to celé skončíme, neměli by to být navázáno na banány na, nebo na, nic, na něco jiného, ale prostě pokud je země, která potřebuje pomoc, musíme o ní rozhodnout samostatně na základě e, daného případu, ať už to je cukr, banány, rýže nebo něco jiného. Tím vyřešíme dva problémy. Za prvé, jaký zdroj financí použijeme. Za druhé, že to bude odpovídat e, v rozhodnutí VTO. Děkuji, drahý kolego. Ale musíme samozřejmě e, mít na vědomí tu dohodu, která buď to akceptujeme, nebo to zamítneme. Pan Karenc je zpravodajem této otázce v jiném výboru. Děkuji. Jestliže, já se omlouvám, jestli tady budu, se budu něco opakovat, jsem, každopádně vás prosím omluvení, že jsem tady nebyl. Každopádně je to na principu take it or leave it. Je tu obchodní dohoda, která vede ke konfliktní situaci, která by měla být řeče, řešena eh, před tribunálem VTO. Čelíme dvěm možnostem. Buď se pokusíme o nalezení nějakého, eh, nějaké dohody, což mi přijde nejrozumnější, nebo zůstaneme ve konfliktní situaci a tribunál pak rozhodne za politiky. První možnost mi přijde lepší. Každopádně, teď k dohodě. Je zřejmé, že snížení tarifů dovozních pro banány z původu, z, které jsou původem ze zemí mimo AKT, tak tím se dostáváme zpátky k těm eh, producentům z AKT, omezení o 40 za tunu u dovozu latinskoamerických banánů. Kolega, já se omlouvám. Protože zpravodaj nám to už představil. Kdybyste jenom schrnul, protože máme velmi nabitý program, kdybyste jenom schrnul, jak se na to díváte. Takže dobře, dvěma slovy. Jsem zpravodajem v rámci DCI, to znamená nástroje pro rozvojovou spolupráci, které, který se týká kompenzace pro země, které jsou svázány tou novou dohodou, 190 eh, milionů, to bude rozděleno mezi ty země, komise musí dojednat uh, dohodu s každou z těch zemí na základě různých uh, aspektů, protože absorpční schopnosti těch zemí nejsou stejné, takže se bude muset dojednat buď dohoda nějaké rozpočtové podpory, nebo sektorové rozpočtové podpory, nebo případně to bude půjčka ve formě nějakých vlastně projektů či programů. Každopádně tak, abychom co nejvíce prospěli těm daným zemím. My jsme objednali studii, o, z které by vyplynulo, kdo co z toho vlastně má v celém tom produkčním cyklu. A to bylo poměrně podnětné, protože producenti v zemích AKT mají 1,5% ceny která je pak fakturována koncovému spotřebiteli. Takže, když jde o tuto pomoc těch 190, tak ta by měla také nějakým způsobem přispět k určitému přerozdělení těch prostředků, které ten banánový obchod produkuje. A to si zaslouží určitou diskuzi v rámci tohoto tématu, aby jsme zvážili, jestli by nešlo tuto záležitost řešit i mimo eh, rozpočtový proces, rozpočet Evropské unie, tak aby eh, tu byla spravedlivější odměna pro ty producenty. Další záležitost, historické období, na kterém jsou založeny ty kompenzace, to by nemělo být příliš dlouhé. Aby se to nějakým způsobem blížilo realitě. A pak také sdílíme obavy ohledně harmonogramu, aby to, se to neprotahovalo. neprotahovalo. Ty země dotčené čekají rychlou odpověď a samozřejmě, že musíme hájit naše zásady, třeba otázku monitorování, tak nemělo by nás to brzdit v tom, abychom vyšli stříc zemím AKT. Takže tolik několik poznámek. Děkuji vám. A poslední má je Laslas Šurian. Uh, Pane předsedo, já si myslím, že si musíme uvědomit, že jsme zde v rozpočtovém výboru a naším hlavním cílem je najít řešení tohoto problému. Zatím jsme to řešili politicky. Bylo to pouze určité, byl to určitý politický signál. Nikdo zřejmě nečekal, že by se to všechno mohlo zafinancovat pouze z nástroje pružnosti. A navzdory tomu, že jsem říkal, že 100% musí jít z nástroje pružnosti, tak to bylo v podstatě určité sdělení, které reagovalo na nesmyslné sdělení rady, které říkalo, že z toho nástroje pružnosti nesmí jít vůbec nic. Jak nyní bylo jasně vysvětleno, nyní se hovoří o převyužití některých eh, rozpočtových položek, které jsou pro nás nepřijatelné. A i když ta proporč, i když podle našeho názoru to bylo příliš nízké, tak teď, co, co teď s tím můžeme udělat? Máme zde interinstitucionální dohodu, která byla učiněna bez předchozího informování rozpočtových, rozpočtového orgánu. A to je něco, co musíme vyřešit dlouhodobě, aby se takový problém neopakoval vícekrát. Komise má ve zvyku iniciovat některé věci, aniž by to dobře zvážila z pohledu rozpočtu. A to je naprosto nepřijatelné. Z toho důvodu jsme, tak v takovém ob, jsme v určitém období, kdy jsou zde různé komunikační šumy. A pokud chceme pokročit dál, tak já jsem rád, že zde komise je zastoupena, že nás poslouchá. A chci říci, že pokud navrhne něco, o čem hovořil komisař během trialogu. Mně se to tehdy nelíbilo, protože tehdy to byla taková dohoda, že buď přijmeme všechno nebo nic. Pan komisař Levandovský řekl, že můžeme souhlasit s určitou částí a oni pak později vlastně připraví další návrh. Během trialogu jsem nemohl s tímto souhlasit. Neměl jsem k tomu mandát. Ale pokud by tam byl ještě určitý manevrovací prostor v následujících měsících, tak si myslím, že bychom mohli souhlasit s určitým prozatímním řešením. Nemělo by se to týkat celé částky 75 milionů, ale pouze určité části, přiměřené části a pak by to nebylo tolik eh, bolestivé. Pokud by náš výbor mohl souhlasit s tímto postupem, tak by to z naší strany byla známka dobré vůle. Znamenalo by to také, že zde nehrajeme o čas a že chceme pomoci těmto zemím. Nicméně v praxi se to všechno trochu zadrhlo. Takže myslím si, že bychom mohli prokázat dobrou vůli a já mám tedy dostatečný přiměřený návrh. Já zastupuji výbor rozpočtu. Nebudu proti tomu návrhu. Nyní se také řeší otázka právního základu. I, a myslím si, že Evropský parlament prokáže dobrou vůli. Nicméně je dost zvláštní. Tato situace je dost zvláštní a myslím si, že bychom to měli řešit. Jak se může být interinstitucionální dohoda bez právního základu? Protože to vlastně ničí, to poškozuje naší image, image Evropské unie. Protože my zde máme určité dohody a pak nakonec máme problémy e, s placením. Myslím si, že to e, nabíde stále většího významu. A těch 75 milionů, pokud vím, to je pouze část částky, která se dohodla. Pokud do konce roku nebudeme schopni najít řešení, tak bude ta dohoda porušena. A pak bude otázka, kdo je vyníkem toho porušení. Já jsem si jistý, že my, náš výbor to není, protože my jsme eh, toto, tento problémy nespůsobili. A my máme určitou pružnost, ta se také týká i toho nástroje pružnosti. My můžeme být můžeme, my, my můžeme vynaložit určitou pružnost, pokud se však eh, nebude sahat na určité položky, které jsou pro Evropský parlament mimořádně důležité. Já si myslím, že bychom tedy měli ukázat určitou dobrou vůli, určitou pružnost, aby se ty věci trochu posunuly dopředu, ale myslím si, obávám se, že ta pozice rady pro nás zřejmě nikdy nebude přijatelná a myslím si, že bychom měli vystupovat se silným postojem. Děkuji vám, pane zpravodaj. Takže jsme všichni slyšeli, včetně těch, kdo zastupují eh, další instituce, že tu byl vyslán, vyslán tento testovací balónek. Já vám nyní, kolegové, navrhuji, abychom zůstali u, toho důlež, toho, u tohoto důležitého tématu. Máme tu písemnou zprávu. Eh, pana zpravodaje. 15. července je lhůta pro pozměňovací návrhy a v zásadě bychom měli schválit stanovisko 13. září s výhradou toho, co se samozřejmě do té doby může stát. A obsah toho, co jsme řekli, co říkal pan zpravodaj a jak nám připomněla Slo Surian, co také zešlo z trialogu. Tak pravděpodobně budeme mít další návrh. A budeme moci pracovat tím pádem na, na základě něčeho, co bude více přijatelné. Nakonec to nejlepší Reimer Berger, který nám představí všechny další body pořadu jednání, které jsme si nechali nakonec, ale je to to nejdůležitější. A to bude těsně předtím, než se in kamera sejdou koordinátoři se státním tajemníkem Vatlem. Ba- Lisabonský balíček, střednědobé, střednědobé hodnocení. Prosím, dávám vám slovo. Ja, vielen Dank. Ich kann es eigentlich... No, děkuji. Vlastně to mohu pojmout dost krátce dnes, protože nejde o nic jiného, než o um, něco, co už jsme si dohodli, dohodnutý postup uh, v tomto výboru a také na základě diskusí, um, které jsme vedli mezi komisí a radou eh, k um, přeskumu v poločase. To je to, co jsme eh, předložili na červnovém plenárním zasedání ve Štrasburku. Dnes máte před sebou návrh takzvané staré, eh, mezi prozatímní zprávy, eh, interim zpráva, ale musím přiznat, že původně eh, jsem tu zprávu chtěl dát dispozici všem v pátek, ale někdy to, jak to tak bývá někdy v tomto parlamentu, mm, pak mi něco přišlo do toho do cesty a prostě jsem nevěděl, že i v případě takovéto zprávy, protože to je nová část jednacího řádu, ostavec 3, článek 81, existují určité formáty, které pak Eh, zpráva, eh, které pak musí zpravodaj zohlednit a proto jsem byl trošku úžaslý nad tímto postupem a mm, taky jsem mm, naštěstí měl příležitost eh, s některými kolegy z tohoto výboru už předem mluvit o možnostech a o stanovisku frakcí. Mohl jsem to celé projednat a mm, dozvěděl jsem se zajímavé podněty proto eh, jsme v takovém spěšném postupu museli eh, některé věci ještě přizpůsobit a nedbát pochopitelně i na to, aby eh, tímto tlakem, abychom nepozměnili formát, který je administrativně předem dán, protože mm, jsme museli hledat formulace a museli jsme dbát na to, abychom, aby tady nezačal vládnout chaos, takže Musím poprosit o omluvu, že to se to trošku protáhlo, jinak to nešlo a nebylo to v úmyslu, bylo to dáno tedy tímto formátem, který jsme museli dodržet, ale na druhé straně, pane předsedo, nerad mm, se nechám, nechávám vtlačovat do nějakého formátu, ani když mi do toho nutí e, zpráva a myslím si, že takové věci by měly být eh, dělány s obezřetností a eh, to na konferenci předsedů eh, výboru, když jde o takovéto úpravy formátu a úpravu toho, nebo předpisy toho, jak má taková zpráva přesně vypadat. Protože chtěně nebo nechtěně se pak to může stát, já, že někdo to dá do nějaké struktury, protože to odpovídá jeho pohledu na věc, ale přesně nepočítá s tím, jaké politické poselství bude s tímto spojeno. Tak to jsem chtěl jenom předeslat, protože z toho toho nejsem moc šťasten, eh, jak tady vypadají některé interní úpravy, ale myslím mm, roku a doufám, že mm, do budoucnu bude Tabling Office také začleněn do práce mm, sekretariátu a výboru a doufám, že budeme více srůstat tyto všechny struktury a do budoucna snad z toho vyplynou lepší synergetické efekty a že už nebude dlouho pak trvat eh, eh, toto přizpůsobení se formátům a doufám, že budeme moci vést eh, další diskuze. To byla taková předběžná poznámka, musel jsem ji udělat, protože jsem trošku byl na začátku úžaslý, když jsem dostal tu zprávu z Tabling Office a neodpovídalo to tomu, co jsem tady původně chtěl předložit, ten formát. Takže my máme v úmyslu na základě dnešních diskuzí Tady máme možnosti různých pozměňovacích návrhů. Do 21. června se mohou předkládat a mm, pak to bude 13. Mm, září. Ehm, půjde to na 13. září na plénum ale nejsme úplně jisti, si jisti, co se stane ehm, na radě, jaké bude stanovisko rady, jestli se podaří ehm, v rámci belgického předsednictví eh, vést intenzivní rozhovory a vyjednávání, a nebo jestli rada Ehm, ehm, nebude eh, schopna poučit z postupu SWIFT. Ehm, eh, samozřejmě, že interinstitucionální dohoda tady existuje, která musí být uspůsobena na základě Lisabonské smlouvy, to je politická dohoda, která je možná jenom se souhlasem všech zúčastněných, tedy komisí, radou, parlamentu a mm, mm, víceletý finanční rámec také na základě Lisabonu musí být mm, dojednán. Z našeho pohledu je to také eh, určité politické přizpůsobení se a není to jenom obyčejná eh, technická záležitost. A tady je zapotřebí také souhlasu parlamentu eh, s kvalifikovanou většinou. A proto vzhledem k tomu, že tady zatím nemáme, jsme nepokročili ve vyjednávání, tak bych chtěl ještě jednu věc um, vyjasnit. Když se formulovala tato uh, pozadní zpráva, tak jsem se nechal vést jednou myšlenkou. Chtěl jsem tady krátce popsat um, jádro našeho poselství. Uh, chtěl jsem toto poselství vyslat radě a komisi a uh, pak bude následovat další krok na začátku září kdy eh, jsme eh, chtěli ještě dát dohromady takový pracovní dokument a na základě tohoto dokumentu bychom pak mohli vést eh, rozhovory tady ve výboru a pak bychom se podívali na návrhy komise k rozpočtu a také k víceletému finančnímu rámci. A pak bychom tyto návrhy mohli obohatit pozměňovacími návrhy. Chtěli jsme pak jasně říci, jak my z pohledu rozpočtového výboru nahlížíme na stávající rozhovory a jak, jaké očekáváme návrhy komise i ve vztahu ke konzultacím a rozhovorům, které se mají konat s radou. A proto bych měl tuto prozbu. Máme jas, Například, mm, když se podíváme na to, kolik prostředků máme dát mm, do mm, vnější služby, kolik tady chceme mít peněz, otázka toho, jaké potřebujeme dodatečné prostředky v nástroji flexibility, kromě toho, co máme už dnes, anebo i ve spojení s tím, co vlastně, čeho musíme dosáhnout do roku 2013, co se týče disponibilní nezbytné marže, nebo jaké budou náklady, nebo vytvoření rezerv tváří tvář o něch 0,03% a také toho, že hrozí ztráta kvalifikované většiny při rozhodování. myslím, co se týče využívání možností, revizních možností podle právních služeb, už toto využití nebude možné. To znamená, Toto by mělo eh, se udát v druhém kroku, kdy pozměňovacími návrhy jasně ukážeme, v jakém směru budeme detailně vyjednávat. Snad ehm, by to bylo teď ještě předčasné, ale chtěl jsem ještě důrazně říct ehm, eh, to, o čem jsme mluvili v bodě předtím, a sice to je otázka zjednodušení nebo racionalizace postupu mm, mm, Jde o prostředky, které máme eh, v rozpočtu, to je to, co říkal pan eh, Šurian a ostatní. Co vlastně dělá tady komise a eh, jak, ty rozpočtové, jak na ty rozpočtové úřady vynaložit tlak, tak, aby se některé věci dohodly a ukončily. Dovedu si představit, že i v tomto směru bychom mohli lépe spolupracovat do budoucna a EV e bychom měli ještě jednou přepracovat, protože tyto zkušenosti nám prostě jasně ukazují, že takto už není možné spolu vzájemně zacházet. A e, komise v posledních, e, to, co komise v posledních týdnech dělala, to, to musíme poopravit. A e, měli bychom do budoucna pracovat na jiné základě, základně. Teď jsem se v mém textu soustředil na to, abychom ještě jednou jasně ukázali v jednotlivých položkách to, co považujeme za nezbytné. Ehm, teď, když stojíme před novými výzvami a když se podíváme na situaci evropské rozpočtové politiky přes aktuální situaci, jde o revizi stávajícího víceletého finančního rámce. Tato revize je nezbytná. Chtěli jsme jasně ukázat, že ve vztahu k postupům mezi institucemi očekáváme více od komise a rady. Je tady jasná informace o tom, že Evropská unie se mm, Eh, musí vybavit eh, dostatečnými finančními prostředky a pak tady najdeme ještě odkaz na jiném místě, protože není vůbec přijatelné, abychom brali v potaz eh, alternativy, když se podíváme na rozpočtovou disciplínu. A členské státy mají občas tendenci potom to nahrazovat jinými formami rozpočtové politiky, třeba národními příspěvky nebo využíváním jiných nástrojů, ať, jsou, ať je to Evropská investiční banka, nebo jiné aktivity, které pak Eh, mohou ohrozit komunitární metodu rozpočtové politiky. To je určitě něco, co eh, může představovat problém, eh, už, už to je teď problémem při vyjednávání, anebo v případě jednotlivých projektů, které musí být z rozpočtového hlediska v příštích letech vyřešeny. Ale týká se to také víceletého finančního plánu a mohlo by to představovat obrovskou výzvu a velký problém. A proto je důležité, abychom se k tomu příslušným způsobem vyjádřili. Ještě jednou jsme v textu eh, ukázali, co je eh, základna pro nás, proč eh, chceme proč potřebujeme politické přizpůsobení víceletého finančního rámce pod hlavičkou Lisabonské smlouvy. Jde o takovou přidanou hodnotu Evropy. A rozpočtovou politiku, o věrohodnost této evropské rozpočtové politiky a pak ještě jednou zdůrazňujeme to, že tady stojíme před novými rozpočtovými výzvami a tady není možné je řešit jenom tím, že budeme převrstvovat prostředky nebo budeme měnit priority ale musíme využít stávajících nástrojů a, to i, eh, a tady i Rada a komise musí přicházet s novými návrhy, protože bez revize stávajícího mm, víceletého finančního rámce tyto kroky nebudou možné. A ještě Eh, jedna věc, která se stále více objevuje v diskuzi, eh, jak ehm, ehm, holisticky vyřešit ten evropský rozpočet ehm, i pro propojení s národními rozpočty, nebo i otázka toho, co to znamená pro národní, regionální úroveň. To se v textu taky znovu objevuje a kromě toho i odkaz na eh, zprávu o přeskumu rozpočtu, která, který přeskum má přijít tedy v prosinci a určitě se o tom ještě bude mluvit, mluvit o tom, že je tady rozporuplné eh, chování rady a komise, protože přicházejí stále s novými návrhy. A pak je to eh, dohoda o banánech, o které jsme právě mluvili, anebo třeba diskuze kolem ITER, eh, která se má teď vést. A Stejně tak očekáváme, že celá tato diskuse, tyto nové aktivity, vnější služby a další věci budou probíhat smysluplně a budou zakotveny nebo začleněny do těchto diskusí a protože pak tady budeme mít tři rozpočtové postupy, které budou utrpením a já si myslím, že rada nebo i komise musí pochopit, že toto není dobré pro pozitivní, konstruktivní další spolupráci mezi těmito institucemi a určitě to nebude znamenat spolehlivou rozpočtovou politiku. Není, nebude to tedy vhodný základ pro další postup. Otázka flexibility, rezervy, rezerv a marží, o tom se mluvilo. Myslím, že tady musíme diskutovat ještě intenzivněji a využít také mm, mm, možnosti eh, letní přestávky, můžeme si to promyslet, protože na pozadí této obtížné situace revize a flexibility eh, pod hranici 0,003 eh, HDP. Eh, musíme přemýšlet o tom, jak najít cestu, protože tato míra flexibility mm, musí být zajištěna už na začátku vyjednávání. A nemůžeme vůbec akceptovat to, že dojde ke ztrátě flexibility a to už na začátku vyjednávání. Mm, to bychom měli vyjednat s radou a komisí a najít východisko. Podle toho, k jakému východisku se dostaneme, tak to bude souviset i s otázkou marží, rezerv a také nástrojů flexibility. Pak se rozhodneme, které nástroje budeme potřebovat. Takže to je zvláštní problém, který um, zmiňujeme v této části, to je o něch 0,03%. Mělo by to být ještě doplněno Eh, předem návrhy, které máme k dispozici, eh, stínový rozpočet, o tom se už mluvilo. A ještě na závěr jedna věc. Odstavec, je tady jeden odstavec, který se zabývá balíčkem stability, eh, stabilizačních mechanismů a pak bych se chtěl vrátit ještě k tomu, o čem jsme diskutovali před chvílí. Samozřejmě mm, víme, že tyto mechanismy musí fungovat a musí tady být podány záruky, mm, je to eh, tak, aby se mm, konala ad hoc revize a musíme i na politické úrovni najít řešení eh, tak eh, aby tady byla zajištěna účinnější spolupráce mezi institucemi s nezbytnou transparentností. Myslím si, že parlament právě na tomto příkladu jasně demonstruje, že Eh, si jsme vědomi naší zodpovědnosti a že i takto zacházíme s těmito postupy a i eh, komise a rada by si měla více být vědoma eh, své zodpovědnosti, když ehm, jedná o těchto věcech s Evropským parlamentem a poprosil bych jen o to, aby jednotlivé frakce se na tuto záležitost blíže podívali a aby naformulovali pozměňovací návrhy. Na začátku září před hlasováním ve výboru budeme mít čas ehm, ještě projednat některé detaily, třeba bude diskuze o nich, bude o nich potřeba diskutovat, můžeme to všechno ještě sladit, anebo se podívat na takové tendence a řekneme si, co patří do této zprávy, nebo kde budeme muset přijít s konkrétními pozměňovacími návrhy a kde se budeme muset podívat na návrhy komise a začlenit to do víceletého finančního rámce. Tady máme jednotlivé stupně v tomto postupu, takže tolik, pane předsedo, z mé strany. Toto bylo vysvětlení návrhu zprávy. Děkuji, drahý Reimer. To bylo velmi přesné. A opravdu je to velmi rozumný krok. Dnes je jasné, že kdyby nedošlo k tomuto tlaku, neustálému, setrvalému tlaku, parlamentu a rozpočtového výboru, tak by ne, vůbec nebylo žádné středně, střednědobé hodnocení. To je neuvěřitelné. Je to na žádost rady, my jsme to pod, kterou jsme podpořili a rozšířili, aby tato doložka o střednědobém hodnocení se dostala do celého toho rámce 2007 a 2013, čili střednědobé hodnocení, které řeší také problematiku vlastních zdrojů. A eventuálně se tím dostáváme k některým specifickým záležitostem, eh, jako byly například ty britské žádosti. A eh, rada úplně zapomněla, a komise na to taky zapomněli, že pokaždé, a pokaždé, když přijdeme s tímto tématem, tak oni se na nás tváří, jako kdybychom žádali něco nesprávného, něco, co nemá být. A přitom je tisíc důvodů, tisíc důvodů navíc, které nebyly v roce 2006 k tomu, abychom eh, provedli střednědobé hodnocení. Dalším cílem je Lisabonská smlouva, která dává Evropské unii, unii nové kompetence. Tato smlouva neexistovala, protože, jak víme, tak návrh ústavy byl zamítnut, doufali jsme, že bude nová smlouva a máme ji. A samozřejmě za druhé je to krize. A pak i nové rozšíření, ke kterému došlo v roce 2007. Pan Kalfin tu mezi námi nebyl v roce 2006 ještě. A teď chce, chce svůj podíl. kdyby nedošlo k tomu politickému tlaku, který, musíme, který musí pokračovat, tak bychom měli jenom malinkatou změnu finanční perspektivy na jeden program, na který hodně záleží komisi, nebo na který záleží radě. Ne, to není seriózní přístup. Takhle se pracovat nedá. Takže my jsme to říkali všemi prostředky, jak soukromně, tak veřejně, všemi orgány, všem orgánům, to znamená radě i komisi. A budeme v tom pokračovat. Co nejsilněji. I prostřednictvím té zprávy. Budeme mít zprávu po střednědobém hodnocení. Já připomínám ten harmonogram, musíme postupovat rychle, abychom maximalizovali ten tlak abychom, eh, aby skutečně, pokud to bude možné, komise přednesla nějaké návrhy v září. Takže k této Reimerově zprávě říkám, že pozměňovací návrhy jsou do 21. června za několik dní a pak jste slyšeli doporučení eh, pana zpravodaje ohledně těchto návrhů a, pa, návrhů a pak 13. září bychom hlasovali na výboru a na druhém zářijovém eh, plenárním zasedání bychom to přeložili k hlasování. Takže nejprve Ann Jensen. Thank you, Chairman, and, uh, thank... Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych také poděkovat Reimerovi za jeho trpělivost a za to, s jakou vytrvalostí se věnuje tomuto tématu. Je pravda, že stále za sebou vlastně řešíme to tež, stále upozorněme na to tež a komise a rada na to nereagují. Je to trošku jako kdybychom házeli hrách na stěnu. Já si myslím, že musíme vytrvat. Souhlasím s textem, i když Reimer ho prezentoval dost skromně. Také nám vysvětlil, proč jsme ho obdrželi pozdě ale já si myslím, že ten text eh, odráží všechny diskuse, které proběhly. Také dobře odráží i naší frustraci. A já bych chtěla zdůraznit zejména jednu frustraci, kterou teď trpíme. Jedná se o ten projekt ITER, který se, který se zabývá eh, fúzí. Je to projekt, o kterém se hovoří už dlouho. A nyní rada přinesla nebo navrhla návrh, že tedy v roce 2012 až 2013 dokážeme zafinancovat tu částku 1,5 miliard tím, že snížíme prostředky, které byly určené na projekty sedmého rámcového programu. Já si myslím, že bychom o tom možná mohli hovořit, pokud by se to týkalo, nebo pokud bychom viděli v minulých letech, že ten program, že ten sedmý rámcový program nebyl dostatečně čerpán, ale zatím takové žádné eh, signály nemáme. To znamená, že eh, něco, co je silnou prioritou ve strategii 2020, a je to priorita jak rady, tak i parlamentu, tak z této priority ukrojíte a dáte to na projekt, který také chceme, ale myslím si, že je minimálně takový eh, méně jistý, zejména co se týče výsledku tohoto projektu. Ty projekty nejsou tak jisté. A myslím si, že místo toho, aby byl Evropský parlament eh, v řádnou formou kontaktován a konsultován, tak zde se vyvíjí nátlak na předsedu Evropského parlamentu. Mám trošku pocit, že rada nevyužívá ty správné cesty a správné způsoby, jak takové věci řešit. A ještě jedna věc, která mě frustruje. Mám pocit, že pan komisař, oni neposlouchali to, co jsme žádali od komisaře Levandovského. Tehdy, když se komisař Levandovský ucházel o místo komisaře, tak jsme žádali návrh na to střednědobé přeskoumání, které by bylo důležité nejenom pro nás, ale také komisi, protože by se tím dokázalo dobře posoudit, eh, jaká je ještě pružnost v těch následujících letech, eh, v těch následujících finančních výhledech. Vypadá to tak, že si možná někteří myslí, že my se pouze snažíme nacházet eh, nebo že chceme pouze více peněz a chceme pouze překračovat určité stropy. Já si myslím, že my velice dobře chápeme situackou, ekonomickou situaci v jednotlivých členských státech a můžeme projít program za programem a podívat se, zda někde nebylo dostatečně čerpáno, eh, nebo můžeme změnit priority, můžeme se pokusit najít nějaké jiné řešení, ale myslím si, že by to mělo být spíše systematické, zde vždycky dostaneme něco na stůl, někde něco škrtneme, někde něco ukrojíme, někam přidáme. A já tedy doufám, že komise slyší to, co právě říkám a že si z toho něco odnese. My skutečně potřebujeme, aby proběhlo střednědobý přeskum a také by mě zajímalo, zda by komise mohla říci, proč jej neposkytla, protože když byl pan Levandovský jmenován komisařem, tak nám ho slíbil. Oui, merci de Ano, děkuji Jan, že jste připomněla, že vzhledem tomu, že jsme podstoupili hearing, takže toto byl závazek, který tehdy přijal. A než dám slovo dalšímu řečníkovi, tak jenom oprava týkající se lhůty pro předkládání pozměňovacích návrhů ne 21., ale 22., protože 21. je belgický národní svátek, kdy se chystá estráda před Královským palácem, takže parlament bude zavřený, ale 22. budou všichni v práci a všichni zaměstnanci také. Takže prosím. Děkuji, pane předsedo. Ano, musíme Ehm, vydržet tento tlak, o, ke, o kterém, nebo vynakládat i nadále tento tlak, o kterém se mluvilo. To jsou nároky, které musíme brát vážně a jsou založeny na mm, dobrém základě a už v minulosti jsme tady často měli tento tlak. Ehm, byla tady strategie, nejprve ústní pozměňovací návrh a potom jde o tuto mm, zprávu, interim zprávu. Takže si myslím, že e, Tady máme v zádech Evropský parlament a e, také rozpočtový výbor, ale komisi a e, radě to musíme e, osvětlit. A pak bych chtěla poděkovat panu Begemu za to, že se účastnil na vypracování tohoto návrhu zprávy. A jsem ráda, že byly zohledněny všechny naše návrhy. ráda, že jsme se mohli zúčastnit a že e, se naše návrhy zde odrážejí. V zásadě souhlasíme i e, s e, tím návrhem. Jsou to sice drobnosti ještě, na které se musíme podívat trošku blíže. I ta poslední verze ještě a pak k tomu předložíme pozměňovací návrhy ale tato zpráva musí být jasná, jednoduchá a nesmíme se ztrácet v příliš mnoha detailech. Takže ale taky tu jde o, o tento bod a flexibilita musí být jasně vidět, je to velice důležité pro tento finanční rámec i jiné rámce a v této zprávě by Eh, se neměl odrážet jenom náš postoj, musíme sem zapracovat i aspekty rady, právě co se týče flexibility a Musíme k tomu předložit návrh rozpočtového výboru, který se bude vztahovat k oné flexibilitě, aby komise a rada mohly jasně rozpoznat, co je naším záměrem. Ale myslím si, že mm, takto to bude dobré a mm, k tomu potřebujeme zprávu, za kterou bude stát velká e, většina parlamentu. Merci, Eider. Trois... Děkuji. A třetí řečník, Rupel. A zdá se, že se tady propouzí e, za prvé děkuji Reimerovi za prezentaci eh, zprávy. Začnu tím, že budu konstatovat, že jsem ani nesnila o tom, když jsem přišla do Evropského parlamentu a začala pracovat v tomto rozpočtovém výboru, že bychom se permanentně zabývali těmito institucionálními kompetencemi a měli tyto spory. Ale to, že jsme si to nově teď vybojovali v rámci Lisabonské smlouvy, že de facto se denně veškeré dohody, všechno to, co eh, má zákonnou základnu, že to už najednou neplatí, to je něco, co je nesmírně eh, zneklidňující a zlobí mě to. Když se podíváme, co to znamená jako signál na venek i pro akceptanci celého projektu, tak musíme bohužel konstatovat, mm, že mm, to moc neposlouží mezi všech tří institucí a že to určitě moc nepřispěje k tomu, že to bude přijato občany. Jak jsem řekla, velice mě to udivilo, že je to tak hrozné, nebyla bych si to eh, myslela. Ehm, ehm, myslím si, že určitá férovost při zacházení ehm, zájemném by tady měla být zajištěna. A z toho jsem vycházela. Druhá věc, a Hreimer o tom také právem mluvil, myslím si, že něco jako e, politické selhání. Když se podíváme na naše rozpočtové diskuze a na ty dlouhodobé procedury, které se táhnou celé měsíce, rozhovory v 23 jazycích a všecko ostatní, když třeba šlo o Galileo nebo o plán obnovy. Párkrát jsem se už pokusila říct, že z mého pohledu tato politika komise a rady usnášet se pořád na nových věcech, které pak ale nejsou kompatibilní s rozpočtovou strukturou, že to je politický problém. Rozpočet je příliš rigidní a příliš nemoderní, když to porovnáme s vlastními usneseními komise a rady když jde o nové úkoly nebo jiné věci. Ale není tady dostatečná politická síla eh, ze všech těchto věcí udělat novou strukturu. A tím už trpíme mnoho let protože všechno je propojováno s přísliby onoho přeskumu, dodnes to, to, to, to review neexistuje. A chtěla bych ještě pozornit na to, že když jsme měli slyšení eh, s komisařem Levandovským, tak i když jsme potom měli rozdílné eh, názory politické, a jinak jsme se chovali při hlasování, tak už přesto bylo tenkrát jasné, že hybnou, hybným motorem komise, co se týče většinových poměrů v radě, že teda tato hybná síla byla velice skromná. A já jsem se zasazovala za to, abychom očekávali od komise, že nebude působit jako nějaký politik a bude nám sdělovat, jak vypadají poměry v radě. To všechno víme, ale že přesně řekne, co má dělat proto, aby vznikla jiná struktura, tak abychom mohli dostat úkolům, které eh, jsou před námi. A i toto Reimer ještě jednou tady zmiňuje, nebo si na to vlastně stěžuje, že komise v současné době není velkým motorem eh, a není dostatečně silná, eh, co se týče těchto politických iniciativ. Pak třetí poznámka, protože Inger Gressle o tom mluvila i včera. Je pravda, že v současné době, když se podíváme na politiku zadlužení v různých státech, eh, tak eh, nemůžeme dělat, jako kdybychom eh, byli úplně od toho izolováni. Všichni jsme pochopili, že musíme politicky dobře komunikovat a musíme mluvit o problémech v členských státech a jasně ukázat, že z této situace, že jsme tuto situaci pochopili. To se objevilo eh, v různých odstavcích zprávy Reimera, ale zároveň, a to je rozhodující politická věc, on tady ukazuje, že i když máme zájem o určité přerozdělení a určité, eh, že musíme nově stanovit eh, priority, tak tady musí existovat evropská přidaná hodnota, podle které se budeme orientovat stejně tak jako vaše stanovisko, pane Lamazure, jak propojit moudřejším způsobem národní rozpočty s evropským rozpočtem. A pokud se nám toto politicky nezdaří udělat z toho evropskou politiku, pak stroskotáme eh, s tímto novým návrhem, jak politicky, tak eh, na úrovni rozpočtu. To se bude týkat politiky příštích let. A proto si myslím, že je e, přeci jen důležité, opakuji to, říct ano, víme, jak vypadá situace v členských státech, ekonomicky i finančně, ale politicky jde opravdu o to, abychom přesně definovali, co jsou naše společné národní a evropské zájmy, jak se mají odrážet v rozpočtu protože jinak to nemá co, jinak um, nebudeme moci přesvědčit um, evropské občany a občanky. A ještě poslední poznámka, říkala jsem to včera, opakuji, eh, z pohledu zelených eh, existují možnosti úspor, zvláště Eh, toho, co se týče eh, projektu fúzí v ITER. Když se teď podíváme na tuto situaci a zastáváme názor, že mm, do toho máme dát tolik peněz, eh, když máme rozpočet, který nám vůbec nestačí, tady bych poprosila kolegy a kolegyně, aby to ještě znovu zvážili, jestli tady neexistují akutnější úkoly, protože u Galila jsme načali s, tímto, s těmito investicemi, pak jsme to přerušili. A myslím si, že by to byla taková technická ruina, kterou bychom za sebou zanechali, která nebude fungovat. Jistě se tady vyskytnou určité alternativy a proto z pohledu zelených ten vstup do tohoto projektu nepotřebujeme, nepovažujeme za legitimní vzhledem k problémům rozpočtovým, ale jsou tu ještě jiné oblasti, o kterých mluvila včera Sidonia třeba když jde o mm, výzkum nebo politiku vzdělávání. Tady si myslím, že můžeme argumentovat, mm, že, se, že tohle nemůžeme opustit, protože to jsou rozhodující oblasti, jak pro udržení konkurenceschopnosti na vnitřním trhu, ale i na světovém trhu. Naši mladí lidé by tady měli být dobře kvalifikováni a sem toho názoru jsou veliké priority při dalším rozhodování a my zelení chceme investovat více do výzkumu a vzdělávání ale ne eh, do reaktoru na eh, štěpení jádra. Děkuji. Merci. Ano, děkuji. Nebudeme teď samozřejmě zacházet do diskuzí o obsahu. Ale Helga má pravdu, stejně jako Reimer, že jsme si to připomněli tu, ten velký problém, který představuje ta nepružnost toho rozpočtu. Před 25 lety jsme měli první meziinstituční dohodu, která měla vyřešit tehdejší eh, problém z článku 172, který právě eh, znamenal tu, tu rigiditu toho rozpočtu. Ale eh, já mám pocit, že tady je taková trochu svěrací kazajka, která nás vlastně nutí, která nás dostává do bezvýchodné situace když soukromně nebo napůl veřejně zástupcům komise připomínáme tento problém potřebnosti, politické potřebnosti, něčeho, co by odpovídalo tomu, eh, o čem se hovořilo v roce 2006, střednědobého hodnocení, tak oni říkají, ano, ano, my to chápeme, ale teď nemůžeme doporučit zvýšení stropu, protože je tu ta celková ekonomická situace. Ale ten duch té, z toho střednědobého hodnocení, to neznamená pořád něco zvyšovat v těch eh, jednotlivých oddílech až do konce toho období. Například Evropská komise by mohla eh, eh, říct, že v rámci zvládání těch národních rozpočtů. Máme na, v roce 2011 určitou situaci, ale pak v roce 2012 zase budeme pokračovat v zájmu splnění cílu 2020. Není to o tom, že bychom měli pořád eh, utrácet více, ale lépe. Lépe rozdělovat mezi jednotlivými politikami. Ale jestliže má komise monopol právních návrhů, ale nepředloží nic, s čím by se dalo pracovat, tak pak komise v rozporu s tím, co předpokládala e, meziinstituční dohoda a její duch, tak vlastně nám to brání v práci. Goran chtěl ještě něco podotknout. Já budu velice stručný a chci pouze e, se zastat paní Juty Hák. Tady, pardon, nebudu si zastavovat, ale budu ji zastupovat. Ona vám ještě také posílá určitý vzkaz, o kterém vás chci informovat. E, za prvé, souhlasím s tím, že zpráva pana Rainera je velice kvalitní, ale mám jeden tedy komentář, který se týká bodu 1.6, e, římská 1.6. Týká se to o změně priorit a o tom, zda bychom měli požádat komisi a radu, aby připravila návrh, který se týká změny priorit a změny využití finančních prostředků. Včera jsme o tom hovořili se Sidonií, hovořili jsme o přípravě rozpočtu na rok 2011 a Sidonie jasně řekla, že nechce předkládat žádné návrhy v podobném typu. Budeme o tom jednat, ale nechceme v tom být iniciativní. Zde ten text zní tak, že vlastně aktivně žádáme komisi a radu, aby změnila priority. A to si myslím, že e, je trochu protichudné proti tomu, o čem včera hovořila Sidonie. Raj, Rainere, možná bychom se měli podívat ještě na ten text, na to samotné znění a možná bychom měli ten text trochu přeformulovat, možná bychom měli některá slova vynechat. Také je tam třeba výraz only, pouze v posledním odstavci a Juta zde u toho slova only e, namalovala otazník. Myslím si, že uh, už se také těším na konkrétní návrh na toto téma. Chtěla jsem podpořit Reimera taky, protože musíme dávat pozor na to, aby to, co uh, nás se týká a co musíme udržet um, jako flexibilitu a prodat navenek, um, to by nemělo vést k nové nezodpovědnosti, protože na konci, když se podíváme, um, kde jsme připustili flexibilitu a kde jsme je vytvořili, tak to vedlo k tomu, že jsme byli z toho venku, protože jsou tu jiné finanční nástroje a Ehm, přenechali jsme to jiným a to by vedlo k tomu, že pak nebudeme vědět vůbec nic a přesto ale budeme mít tyhle ty problémy jako kozloduj. Ehm, kozloduj se objevila taky proto, že ehm, se to se udělali věci, o kterých jsme vůbec potom nevěděli, jak jsme na tom. Takže musíme dbát Musíme dbát na tyto věci, abychom sami nedělali příliš velká racionalizační opatření a pak budeme z toho procesu venku. To je linie i rady a bohužel i linie komise. E, a proto si myslím, že se musíme přesně podívat na to, jakou flexibilitu, jaká flexibilita se nám tady tak říkajíc prodává. Pane předsedo, e, chtěla bych se zeptat, mám jeden problém, e, který také je propojen s rozpočtem v rámci Lisabonu. Měla bych jenom jednu otázku. A tu otázku mohu položit teď jestli dovolíte, protože eh, mi to dělá eh, starosti, že by, se, že by mohla zaniknout, eh, ale chtěla bych, aby na tuto otázku bylo zodpovězeno po letní přestávce. Na to pak potřebuji minutku. Voilà, mais je ne pourrais pas donner la minute à Inge. Ano. Ale bohužel nemohu dát Inge minutu, ani minutu, protože pan státní tajemník Letli již se blíží. Ano, ale tak jako eh, finanční nařízení v rámci Lesabonu, jak to bude pokračovat, to je jasné, ale důležité je pro mě, aby vědět, jak to bude s tím tříletým eh, přehodnocením a přepracováním, co to znamená pro komisi, aby se nám to řeklo písemně, abychom věděli, jaké jsou naše možnosti pro eh, přepracování. Protože naše právní služba Ona chce, abychom eh, jim poslali tento recast, takže proto to potřebuje. Ano, dobrá, takže přece jenom jste si vzala tu minutu. Komise to bere na vědomí, ano, takže Rajmere. Chceš ještě slovíčko doplnit? Než uh, začneme jednat s paní Vetli. Děkuji eh, za eh, to, jak byla tato diskuse vedena. Všechno ostatní se objeví v pozměňovacích návrzích a kompromisních návrzích, pak to budeme moci rozumně zpracovat. Goran má naprosto pravdu. To je přesně to, co v té rychlosti eh, a změnami struktur ve správě Eh, vlastně mělo smysl v té formulaci, ale pak to bylo naprosto, může být špatně pochopeno. Tady musíme jasně ukázat, že jsme ochotní postupovat na základě našich politických priorit. A pak je to otázka pozitivní, negativní priority. A také musíme postupovat na základě toho, co my považujeme za přidanou hodnotu v rozpočtu. A tady musíme vyjednávat s radou a komisí. To je přesně to, co se trošku, co bylo špatně mm, pochopeno tou novou konstrukcí a byl bych vděčen, kdybyste ještě přišli s dalšími příspěvky, ale všechno ostatní uděláme na základě eh, pozměňovacích návrhů. Děkuji vám. Thank you very much. Uh, with that we have, uh... Děkuji. Takže tím jsme skončili naše zasedání. Poslední je oznámení, že další zasedání bude 13. září ve 3 odpoledne prosím, mějte krásné eh, prázdniny a nyní budeme pokračovat.